na, že jsem nevždy vypadal jako umírněný eh, člen strany umírněných, ale vždycky jsem bránil zájmy svých voličů, protože si myslím, že Evropa je něco, za co má cenu bojovat. Evropa znamená mír a spolužití. Eh, pro ty z vás, kteří tady budete pokračovat a kteří mě nahradíte, tak prosím, nikdy nevzdávejte naději, protože ta naděje si to zasluhuje. Pan Cofoli na dvě minuty za socialisté demokraty. Ale do mikrofonu, prosím. Pane Cofoli, nemáte zapnutý mikrofon? Už mě slyšíte? Toto nařízení by mělo překlenout velké mezery v legislativě. Po dlouhých letech, po velkém odporu, po více než deseti letech diskuzí jsme dohodneme na společných emisních normách pro nová česká vozidla, které přispívají eh, velkou mírou k celkové množství emisí v Evropě a které i nadále stoupají. Jde o dosažitelné cíle, také jsme zavedli ten test souladu eh, s těmito normami a snažíme se zohlednit reálné podmínky. Tato eh, data samozřejmě jsou velmi zdána tomu, co eh, známe z toho laboratorního prostředí. To je potřeba, abychom se vyhnuli dalším skandalům, jako je Dieselgate. Tato data je také možné použít pro třetí subjekty, abychom měli nezávislý způsob ověření emisí a my požadujeme po komisi, aby přišla s nějakou metodologií měření emisí v průběhu celého cyklu používání vozidla. To nařízení také zavádí mechanismus, který by měl zavést pobídky pro používání elektrických kamionů s tím, že eh, výrobci budou muset mít povinnou kvótu výroby těchto vozidel do roku 2025. Stejně tak chceme, aby se investovalo do vývoje infrastrukturní sítě pro nabíjení těchto vozů. Víme, že až dosud 94% eh, vozů používá fosilní paliva, ale je nezbytné, aby Evropská komise vytvořila fond pro rekvalifikaci eh, pracovníků v tomto sektoru, tak aby se připravila tranzice i ze sociálního a nejenom z ekologického hlediska. Bude to představovat eh, další fázi transformující se Evropy směrem k novému modelu rozvoje, který bude založen na spojenectví mezi průmyslem a životním prostředím. Slovo má pan Demesmaker na minutu a půl za EKR. Morgenmiddag is het. Zítra odpoledne se bude konat poslední zasedání v tomto volebním období. A zde se nám skýtá šance hlasovat o velice konkrétních prostředcích boje s klimatickými změnami. Emise z těžkých motorových vozidel mají, eh, se podílejí 6% na obecných eh, emisí skleníkových plynů a 25% na silnicích. Pokud s tím chceme něco dělat, tak musíme ozelenit flotilu těchto vozidel. Technologie už existují a proto potřebujeme nikoli pouze zavádět nové kategorie. Potřebujeme, aby někdo tato vozidla začal vyrábět. Proto moje strana NVA tuto legislativu podporuje i když ty cíle mohly být ambicioznější. Ehm, životnímu prostředí přátelská těžká vozidla e, prospějí i lidskému zdraví. Příliš mnoho našich občanů stále ještě umírá z důvodu nečistého prostředí a bohužel E, podniky se snaží šetřit a proto často jim nezáží na čistotě životního prostředí. Čína, USA, Kanada už se touto cestou pustí, my nesmíme zůstat pozadu. Torvalds, pour deux minutes au nom du groupe. Pan Torvalds na dvě minuty za Albe. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na úvod rád vyjádřil poděkování svým spolubojovníkům, že je tak nazvu, za spolupráci na této složce. Máme zde Kristofera Fielnera na jedné straně, eh, Base Eghajta na straně druhé. On hovořil o těch prvních šedinách, které se mu objevily při práci v eh, tomto parlamentu, ale přece jen ještě má těch šedých vlasů málo ve srovnání se mnou. Dopadlo to ale nakonec dobře. Máme určitou roztříštěnost mezi výrobci. Některým by se mělo podařit dosáhnout těchto cílů bez problému. Jiní mohou bojovat s velkými překážkami. Je tam ještě další obtíž, ta vozidla s nulovými emisemi to, že někdo vyrobí elektromobil a ten má nulové emise, ale ta elektřina bude vyrobena pomocí špinavých technologií, to nám dlouhodobě nepomůže. Včera ale jsme hovořili o tom, kolik je možné do budoucna investovat do čisté výroby elektřiny, do čistých elektráren a tam musíme rovněž uvažovat budoucnostně. A i obecně bychom měli podporovat i ty technologie, které se nesoustředí pouze na elektromobily, které budou sami po silnicích jezdit čistě. Je třeba i se věnovat přeskumu této legislativy a to už bude na kolezí v novém volebním období bude to zodpovědný úkol, který musí zajistit, aby tento návrh byl příslušným způsobem modernizován, aby mohlo těch cílů být dosaženo, které si stanovujeme. A i komise musí vydržet a držet se nastolené cesty. No a já a ostatní se musíme postarat i o to, aby ten parník neuvízl někde. Mm, máte tady modrou kartu od pana Rubicha. Akceptujete ji? Já bych rád kolegovi Torvaldovi na úvod poděkovat. U CO2 se jedná o obrovskou výzkum a proto musíme propočítat i náklady na životnost, které e, obsahují i výrobu. A tady je to důležitý prvek u Eh, nákladních vozidel. Domníváte se, že tam může přispět i inteligentní parkování či kontinuální průjezdy centry měst? Ano, zajímavá otázka. Já se domnívám, že to, co potřebujeme nejvíc ve městech, není ani tak inteligentní mm, vozidlo, ale inteligentní řidič Nevím, zda se o to dokážeme postarat. Každopádně potřebujeme lépe školit řidiče, aby dokázali eh, řídit eh, úsporně, aby dokázali mít své vozidlo pod kontrolou. A nesmíme se bát i nových technologií, přelomových technologií, které si můžeme osedlat a využít je v náš prospěch. Děkuji a teď za, eh, za GOE NGL má slovo pan Ek na minutu 30 sekund. Danke, Herr Präsident. Verehrte Kollegen. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, kolegyně, já jsem často kritizoval tuto sněmovnu, eh, radu a i komisi, že často rozhodují ve prospěch velkých nadnárodních firm a poškozují tím člověka, přírodu a zvířata. Tady ale jsem velice spokojen s výsledkem toho, co vyjednal a čeho dosáhl Bas Eckhout a jeho kolegové. Zítra budeme hlasovat nad prvním nařízením o snížení emisí z těžkých vozidel. Přes velký odpor některých regionů a zejména Německa a i jiných velkých výrobců, kteří uh, se bránili i původnímu návrhu komise a my přitom jsme cti žádostivější. To pomůže životnímu prostředí, ale nestačí to. Ještě je třeba mnohé vykonat a já dnes tady promlouvám. Naposledy v této sněmovně v ne- už zde nebudu v dalším legislativním období. A já se na vás obracím s prozbou při budoucím rozhodování, tak jak je to v článku 13 Lisabonské smlouvy, konečně vzít v potaz i blaho miliardů, miliard zvířat, které my si tady um, pěstujeme. Vezměte si je k srdci. Nemusíte přitom jednat bez rozumu. Jde o změnu paradigmatu, nikoli pouze eh, hospodářský rozvoj a ekonomika, ale štěstí všech živoucích bytostí to od vás čekají evropští občané. Žijte dobře a rozhodujte, rozhodujte šťastně. Děkuji. Káro kolega Ek, c'è una blu Děkuji vám, je na vás modrá karta, přijímáte ji? Prosím, pan kolega Líze. Já vám děkuji. Vážený kolego Eko, já vám z osobního pohledu samozřejmě přeji vše nejlepší do budoucna, ale přece jen mám otázku, odkud berete tu informaci, že to, co zde leží na stole, daleko zachází daleko dál než původní návrh komise. Mně připadá, že se spíš držíme toho původního návrhu to, co komise chce, totiž 15 a posléze 30 To je chytré, rozumné a nevychází to za původní návrh komise. Na, also, was ich damit sagen... Já, co jsem se s tím snažil říci, v některých záležitostech se nám přece jen podařilo díky vyjednávání zajít dále, než jak to myslela komise. Zejména díky našemu skvělému kolegovi Basu Eichhoudovi, který zuby nechty bojoval za to, aby ta konečná podoba toho návrhu a té zprávy byla jak ambiciózní, tak soudržná a já mu za to osobně děkuji. Děkuji a teď za skupinu zelených paní Deli na dvě minuty. Prosím, Karima. Karimo. Vážení kolegové, tento týden už jsme tady přijali mladé ak- mladou aktivistku Gretu eh, eh Gutenberg, která říkala, musíte jednat, jednat, jednat a to okamžitě, protože jste to vy, kdo rozhodujete o politických věcech a vy budete také rozhodovat o tom, jestli příští generace tady budou moci žít. Pokud chceme zachovat naše zdraví, zachovat tuto planetu. Pokud chceme snížit znečištění, tak musíme každý na sebe vzít svou zodpovědnost, stejně jako celý svět. Na evropských silnicích eh, jsou, je 5% eh, těžkých eh, nákladních vozů a přitom produkují více než 25 všech emisí v silniční dopravě. Pokud chceme jednoho dne eh, dostat závazkům z dohody COP21, tak je nejvyšší čas eh, skončit s tímto, toto nerovnováhou. Ten předložený text, o kterém budeme hlasovat, je první krok v oblasti snižování CO2 o 15 roku 25, o 30 roku 2030 u těžkých eh, nákladních vozů. Ten návrh jde ještě dál než ten původní návrh komise. Poprvé je to závazek v Evropské unii, jak snížit emise u nákladní dopravy a tím zlepšit eh, eh, ovzduší. Je to velké vítězství. A to vítězství dokazuje co? Dokazuje to to, že když my volení zástupci nasloucháme požadavkům zejména mladých lidí, kteří každý den stávkují na obranu klimatu, a když přejdeme od slov k činům, tak dokážeme pohnout věcmi správným směrem. Myslím, že na to můžeme být hrdí. Ale pozor, ta cesta před námi je ještě dlouhá, pokud chceme si uchovat šanci na to, že naše děti budou žít eh, a dýchat zdravý vzduch a budou šťastné, tak zítra je potřeba hlasovat pro tento text, protože to znamená Eh, chránit klima. Děkuji vám a teď za ENF má slovo pan Lančiny na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Sektor mobility hraje zásadní roli pro ekonomiky, ale také pro společnost ve členských státech. A přitom tady se zapomíná na tento důležitý aspekt a neposlouchají se e, připomínky podniků a pracovníků ten přístup parlamentu je anachronistický a nerealistický. Eh, jde o to, jak využít nové technologie bez toho, aby byly doklady o tom, že eh, budou existovat a že je možné měřit její dopad. Třeba si uvědomit, že existují jiné alternativy než elektrický pohon a je potřeba si nechat čas na prověření těchto technologií, aby bylo možné eh, říci, že to bude prospěšné. Stažení těchto emisních standardů i na těžká vozidla bude představovat velké břemeno. Automobilový sektor tím bude velmi poškozen, poškodí to jeho konkurenceschopnost. Evropa potom bude záležet na těch bohatých eh, zemích, eh, jako je Čína, které vyrábí eh, baterie. A musíme si uvědomit, že také elektřina, kterou budou tato auta používat, je vyráběna ve špinavých uhelných elektrárnách. A mají se také používat, mají používat mobilní nabíječe těchto vozů, které přitom ale budou poháněny benzínem, benzínovými generátory Eh, podle mě se tím velmi naruší další vývoj automobilového sektoru. A například v Německu tím přijdou o hodně pracovních míst, by se až 30 tisíc. V Německu 20 tisíc, eh, v Itálii do roku 2030. A já si myslím, že máme zodpovědnost si lépe promyslet tento návrh. Tak, jak je to sformulováno v současné situaci, tak je nesrozumitelný a mohl by vést k opačným výsledkům, než jsou ty očekávané. Grazie mille. Děkuji. A teď pan Sośnierz na jednu minutu. Nemá pojazdów zeroemisyjnych. Přestaňte povtářet to klamstvo v kolejných dokumentech. Přestaňte pouze lhát v nových a nových dokumentech. Nic takového neexistuje a v nejbližší budoucnosti to ani nebude existovat. Je to pouze marketingový trik výrobců elektromobily. Ty takzvané nulově emisní auta ty emitují. Sice ne za jízdy, ale přece v, při výrobě elektřiny k těm emisím dokází. Přestaňte tady lhát, paní Deli už může přestat křičet. Ona si řekla, co chce a už tady ani není. Ona si může řvát, kolik chce, že chce tady nějakou mládež zachraňovat a tak. Ale pokud nemáme technologii, která umožňuje tyto emise snižovat, tak se přece musí vymyslet jiný způsob, jak se někdo musí dostat z A do B. A to pak i tak ty emise zvýší. Je to nezodpovědná práce, tato zpráva. Dziękuję bardzo, grazie mille. Děkuji a teď má slovo pan Líze. Na minutu a půl, prosím. Děkuji, milí kolegové. Ono je dobře, že zítra přece jen už ty hraniční hodnoty budeme mít i pro těžká motorová vozidla. Každý musí svým dílem přispět ke zlepšení situace. Je to ctižádostivé, ale možné. Je dobré, že jsme ta přehnaná, ty přehnané požadavky zelených a sociálních demokratů tam nemáme. A já děkuji Basu Eichhajtovi za pragmatický přístup. Já vím, že on si přál víc, ale přistoupil na požadavky komise i EPP. Děkuji rovněž Kristoferu Fjellnerovi za jeho angažovanost nikoli pouze v tomto tématu, ale i v jiných. Ale zároveň chci výslovně využít této příležitosti, abych poděkoval panu komisaři Kanietemu. On si totiž eh, musel vyslechnout hodně kritiky, hodně vzdoru a mm, i eh, tvrdých slov, protože klimatická ochrana v Evropě zatím opravdu strádá, ale nyní už máme legislativní návrh a pan komisař eh, je toho účasten. My ale musíme pokračovat a já si dokážou představit, že v příštím volebním období se musíme začít věnovat železnici. Ono je dobré, že se věnujeme silničnímu provozu, ale mnoho um, zboží cestuje i eh, po železnici a tam je často to zatížení ještě větší a nad tím se musíme zabývat a já děkuji všem za pozornost. Thank you, vielen Dank, eh, Děkuji Pane Líze, je na vás modrá karta ze strany pana Sošněře. A pan, tak wiele... Vy jste se zmínil o tom, co jsme už pro to klima vykonali. Tak mi řekněte, co? Já tady vidím pouze haldy papíru a klima je pořád stejné. Co jsme tedy dosáhli ve věci klimatu? Já, ich bin bewusst auf ihren... Já jsem schválně se nevěnoval těm nesmyslům, které jste tady vykládal, ale když už se tedy ptáte, eh, klima, Evropa dosáhne cílu vylučování CO2 do roku 2025, protože už nyní si tvoříme rámcové podmínky pro to, abychom splnili více, totiž snížili o 40 eh, vylučování CO2. Možná ostatní mm, části na země kouly nejsou tak daleko, ale my musíme vést. A doufám i, že nepůjde o to, že by se přesouval průmysl do jiných eh, částí této země koule. Děkuji a jako další dostává slovo pan Dali na minutu a půl. Grazie. Um, thanks a lot for this. Děkuji. Já bych v první řadě chtěla poblahopřát našemu zpravodaji Basu Eichhautovi za to, že se mu podařilo dosáhnout dohody. Vím, že to nebylo jednoduché téma a je velice pozitivní, že tu máme zase další politiku prostřednictvím, které se budou snižovat emise CO2, protože už dlouho jsme neměli žádné normy pro těžká vozidla, i když si uvědomujeme, že právě tato vozidla mají největší podíl na globálním oteplování vzdělání a toto by se mělo zvyšovat, pokud bychom my nic neudělali. Takže jí nastal čas, aby Evropa přijala závazné cíle, aby dosáhla eh, splnění svých plánů. Nyní tedy eh, komise předložila návrh, nebylo to jednoduché, pak vyjednávání s komisí na těch možných měřících to také nebylo jednoduché, takže jsme eh, toho udělali hodně. Chci poděkovat také Danielu Zofolimu, stínovému zpravodaji za SND, a také za to, že se podařilo dosáhnout kompromisu. Postoj parlamentu eh, nyní stanovuje tu správnou cestu, protože opravdu musíme plnit naše závazky ve prospěch environmentální politiky a navíc toto by mělo podpořit inovaci, podpořit růst pracovních míst. Je to dobré pro produkci nízkoemisních a nulově emisních vozidel. A to je náš cíl, to jsme chtěli dosáhnout naší prací a těším se na další takovou práci v nadcházejících letech. E Děkuji a teď má slovo paní Revo Dalon Bonfoy na minutu a půl. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Konečně Evropská unie zavází, zavádí požadavek snížení emisí u těžkotonážních eh, vozů. Já jsem tady bránila eh, i ambicioznější cíle, ale členské státy, zejména Německo a další, kde má silnou roli promysl, usilovali o snížení těch ambicí. Mně je to líto, protože víme, že emise v tomto sektoru neustále rostly Revize, která by měla proběhnout v roce 2022, bude nezbytná proto, aby bylo možné završit toto legislativu a případně přizpůsobit novým typům vozidel a e, případně také zpřísnit tyto cíle. Přes nedostatek ambicí z členských států jsem velmi ráda, že jsme dospěli do této první fáze, že máme konečně závazné cíle, je to kroku předu e, boji proti znečištění ovzduší a na cestě k e, Eh, plnění našich klimatických cílů. Takže je naší zodpovědností vůči budoucím generacím. Evropa tímto jedná konkrétně proti znečištění. Já jsem velmi ráda, že mé poslední plenární vystoupení eh, se týká právě tohoto velkého pokroku. Děkuji, děkuji vám. A teď catch the eye. Dostali jsme dvě žádosti o slovo a začneme panem Barriou. Favor, querido Inácio. Prosím, pane Inás. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Basu Eghajtovi a všem kolegům, kteří se zapojili do dokončení tohoto tématu. Cílem byly ambiciózní plány pro snižování emisí u těžkých vozidel. A také bych chtěl poděkovat všem těm, kteří v průběhu mandátu pracovali na jiných tématech, které byly ale koordinovány a měly plnit uh, cíle pařížské dohody, včetně paní Dali. Chtěl bych se vyjádřit k těm navrženým cílům. Jsou ambicioznější než ten původní návrh a naše strana EPP si, se o to zasloužila. Myslím si, že nemůžeme nadále říkat, že neexistují klimatické změny. Naše ekosystémy, jejichž jsme součásti, jsou znečišťovány, jsou toxické naší lidskou aktivitou. Máme tu vědecké poznatky o životním prostředí, to má významné dopady, uvědomují si to ostatně i naši mladí lidé, kteří tu apelují. Nicméně i nadále se tu ochraňují jakési zvláštní zájmy, takové eh, uhlíkové zájmy a bohužel stále ještě to musí být právě naši mladí lidé, naši děti, kteří říkají, že císař je nahý. Děkuji, nyní pan Kelly. the floor is yours. Ano, děkuji. Já jsem v podstatě celou dobu, co jsem zde europoslancem, vždy zapojen do agendy klimatických změn. A já chci ještě eh, paní komisařce Kretu poděkovat pak i Bas Eichhout. To byl e, takový motor toho, co se zde posledních pět let odehrálo. Jak už řekla Miriam Dali, e, máme určitou e, politiku nyní, na ní záleží a přitom máme před očima dlouhodobý cíl. Ekonomika se neustále zlepšuje, já jezdím na letiště, pak ze Štrasburku do Frankfurtu rovněž a vidím stále více těžkých motorových vozidel na té silnici. Eh, pokud ale eh, bojujeme za snížení emisí, tak ono se nám nesníží objem těchto vozidel. Spíše vše bude fungovat lépe a ta vozidla budou účinnější, budou vylučovat méně mohli bychom být žádostivější, máte pravdu, ale je to něco pro začátek a rozhodně pomůžeme jak našemu odvětví automobilovému, tak i našemu životnímu prostředí blahopřeji. Děkuji. Jako další v rámci Catch the Eye zde dávám slovo. Už nemáme nikoho na Catch the Eye, takže pan komisař Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem poslancům za tuto rozpravu a chtěl bych na úvod odpovědět na přímou otázku, která tu zazněla ze strany pana Sošněrce. On nadnesl otázku, co to vlastně tento parlament udělal ve prospěch boje proti klimatickým změnám. Já bych řekl, udělal mnohé. A co udělala vlastně Unie? Také udělala mnohé. Předtím, před, eh, do roku 2020 jsme stanovili ambiciozní cíl a snížili jsme naše emise v roce 2017 o více než 22 ve srovnání eh, s rokem 90. A, a snížili jsme tedy emise, rozvinuli jsme obnovitelné zdroje energie, ale pak právě tento parlament za pět let vytvořil výtečný legislativní rámec o energetice a klimatu. Já už působím 38 let v politice. Také jsem sloužil v Národním i Evropském parlamentu a nikdy si nepamatuji tak intenzivní legislativní činnost jako v těchto posledních letech. A musím říci, že e, i paní předsedkyně výboru, pan Buzek, paní Dali, pan Levia a další zpravodajové, včetně tady kolegy Base Eichhouta, udělali výtečnou práci. Někdy to třeba i e, nám komplikovali, jako u směrnice obnovitelných zdrojích, mm, ale my jsme vytvořili společně e, několik kvalitních legislativních textů, které pomohou snižovat emise do roku 2030 o 45 k té změně dojde a o, o dva, do roku 2050 o 60 Já si myslím, že to je kvalitní výsledek. A co je tu nejdůležitější, je v podstatě ta po, politická podpora. Ten klimatický balíček eh, si zasloužil 80 eh, hlasů pro. U klimatického balíčku to bylo 76 hlasů pro. Myslím si, že je to jasná politická podpora pro tuto legislativu. A to není v této sněmovně tak časté. Myslím, že tu panoval tedy kvalitní dialog i pochopení, že se nám podařilo jednat mezi eh, vzájemnými pozicemi a pro mě to byla úžasná zkušenost. Já jsem se zúčastnil 71 trialogu. Byly tu také těžké dialogy, bylo to spousta hodin práce. Musím říct, že tu panoval opravdu eh, velký eh, duch spolupráce. A to zapojení, to angažma poslanců, to je třeba ocenit. Opravdu si toho vážím. Ta prostě hra funguje správně. Je to ten institucionální způsob, jak kráčet ku předu. A e, chci e, tady zdůraznit, e, jak je toto důležité i ve výhledu pro budoucí roky. Zrevidujeme to a budeme stanovat další ambiciozní cíle. Ovšem, tento parlament samozřejmě svoji práci neukončil. Ještě Eh, jedno, eh, průzkum veřejného mínění eh, z minulého týdne ukazuje, že 70 voličů považuje hrozbu klimatického globálního oteplování velice, jako velice podstatný faktor, který ovlivní výsledek jejich hlasování. To je důležité. Takže je jasné, že ta klimatická politika se výrazně zlepšila. A chci připomenout dvě věci. Za prvé, vysvětlit evropským občanům, co jsme udělali za těch pět let a také říci, co by si přáli, aby se udělalo v těch nadcházejících pěti letech. Myslím si, že to by přitáhlo více voličů do volebních místností a získalo by si to větší podporu tomuto parlamentu v příštím mandátu i v budoucnu. A myslím, že se nám v příštím mandátu podaří eh, dokončit tento balíček. Eh, tedy teď jsme to dokázali za těch pět let. Vybavili jsme tedy Evropskou unii eh, způsobem a cestou, jak se stát neutrální energeticky. Děkuji vám, pane komisaře, a teď dávám slovo zpravodajovi Basovi Aikautovi. Prosím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že je tady taková atmosféra děkovací, tak chci také poděkovat panu komisařovi, komisařovi za jeho práci. Samozřejmě, že jsme často neshodli. Několik těch hodin jsem s vámi musel trávit hodně času, ale vždycky jsme spolu vedli dialog. Ne vždy jsme se shodli, ale myslím, že ten dialog se vyznačoval vzájemným respektem. V tom máte pravdu, dosáhli jsme toho mnohého o mobility, o klimatických změn, ale ještě eh, není všechno hotové, ještě pořád nejsme o uhlíkově neutrální ekonomiky a Greta Thunberg to také včera velmi výmluvně sformulovala. A proto také si myslím, že ty volby v květnu budou do značné míry o klimatických změnách. Petr Líze tady ještě je, takže eh, teď můžu odpovědět na tu otázku Eh, co se nám tady podařilo. Jednak je to ten cíl v roce 2030, ten je právně závazný, to nebylo v tom původním návrhu, to je velmi důležité, protože to je velmi jasný signál pro všechny, kteří si tím musí řídit. Za druhé, podařilo se nám uzavřít řadu mezer, například superkredity, které oslabovaly dosažení těch cílů, proto jsme tam udělali eh, zavedení eh, benchmarku pro ty nuloemisní, emisní vozidla a pak jsme se dohodli na tom, že všechno, co bude dosaženo na papíře, musí být také splněno v praxi a to vy všichni dobře víte po Dieselgate. Toto tři věci eh, jsou zásadní, ale potom tam je řada menších věcí. Toto jsou tři hlavní věci, které se nám podařilo prosidět a které dávají investorům, výrobcům eh, jasně najevo, že v budoucnosti budeme eh, povolovat pouze nuloemisní nebo nízkoemisní vozy a že ta současná technologie je odepsaná. A to je výrazné zlepšení. Tolik tedy moje odpověď a těším se na zítřejší hlasování a uvidíme, co, čem bychom se měli zabývat. Potom zejména ohledně toho summitu v září v New Yorku. Pořád eh, očekávám, že Evropská unie tam navýší svůj příspěvek a vidím, že pan komisar se modlí, tak já se modlím s ním, aby to dobře dopadlo. Děkuji vám, pane Eichhaute. Tím končí tato rozprava. Hlasování proběhne zítra. Náš eh, program teď podkoruje, podkoruje zprávou GRIP, podpora čistých elektrických účinných silničních vozidel. A já dávám panu zpravodaji slovo na čtyři minuty. Pane předsedající, paní Pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové, my dnes eh, se snažíme zhrnout čtyřleté úsilí eh, k eh, směrnici Um, o podpoře čistých energeticky účinných silničních vozidel. Proč? Protože je to 60%, někteří hovoří až o dvou třetinách, pochází ze silniční dopravy. A veřejný eh, sektor skutečně potřebuje čistá vozidla, ať se jedná o dodávky, o autobusy či specializovaný specializované ne, nástroje a stroje pro poskytování veřejných služeb. My se snažíme zavést nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek. To jsou ambiciozní cíle a zároveň ale jsme se snažili, aby ty cíle byly naplnitelné, reálné aby byly pro samozprávy dosažitelné a zároveň, aby neomezovaly budoucí podobu veřejné dopravy. Proto je důležité, jak se postaví Evropa k požadavkům na nákup vozidel veřejnými orgány. Jedná se o dost mm, velkou výzvu pro členské státy. Já ale se domnívám, že jakmile eh, vše eh, už se stane každodenní realitou, členské státy budou schopny tyto cíle překročit. Zatím se ale mm, netýká eh, požadavek nulových emisí všech nově nakoupených vozidel. Začlenili jsme tam určité procento i hybridních vozidel. Eh, právě hybridní vozidla eh, jsou určitým přechodným, mm, přechodnou etapou a bude se týkat i eh, přeškolování řidičů. My se tedy snažíme nadefinovat čisté vozidlo tak, aby eh, vyhovovalo směrnici o struktuře alternativních eh, pohoných hmot a já děkuji paní komisařce, že přispěla k této definici. Mm, týká se to jak těžkých, tak eh, lehkých vozidel a nám je jasné, že hlavní praktický dopad této směrnice bude ve veřejné dopravě, v nákupu autobusu. Tam je právě většina nákupu eh, vozového parku eh, v rámci veřejných zakázek řešena. No a právě výrobci autobusu už i mají poměrně pokročilé vysoko nízkoemisní technologie k dispozici. A e, zdá se, že jsou schopni konkurovat jak na evropském trhu, tak i na světovém trhu. Vezměme si firmu Solaris z Velkopolska, odkud pocházím já. Tam už máme jak nulově emisní autobusy, tak i autobusy na vodík a ty už nakupují jak v Evropě, tak i jsou vyváženy mimo Evropu. My doufáme, že i biometan, zemní plyn či skapalněný plyn, když tedy budou prokombinovány s elektropohonem, dokážou střed, centra měst zbavit například dusičnanu a jiného znečištění. A bioplyn je možné vyrábět i z organických odpadů a to tam máme i ve směrnici o běhovém hospodářství už stanoveno. Víme, že nejlepší řešení je nulově emisní v dopravě a že technologie nových baterií se neustále vyvíjí, ale to je výzva nikoli pouze technická, rovněž i výzva zatěžování životního prostředí. A máme i regiony, kde jsou jsou vedlejší ehm, dopady i negativní, například tam, kde se těží suroviny. Proto chceme, aby nová podoba baterií už byla přátelštější životnímu prostředí. Jednak tak, že budou schopny být využívány vícenásobně, případně recyklovány. Zároveň chceme, aby nové banery, baterie měly méně kritických surovin, včetně vzácných kovů. Jedná se o možnost vývoje evropského průmyslu. Zde už budeme schopni nabízet i nové baterie a zároveň chceme vyvážet tyto typy vozidel Chceme, aby se výzkum a vývoj odehrával zde, ale abychom byli schopni vyvážet do celého světa a zároveň, aby veškeré prostředky byly ku prospěchu všem. Já děkuji spoluspravodajům. My jsme se často názorově často názorově lišili, ale přesto jsme dospěli k dobrému výsledku a děkuji i Evropské komisi, která byla ochotna přistoupit na kompromis a i rumunskému předsednictví, protože díky jejich odhodlání jsme to byli schopni dotáhnout do konce v tomto volebním období. Nyní jménem komise má slovo komisařka Greta Bulc. Prosím. Yours. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Komise vítá dnešní příležitost projednat eh, zprávu pana Gřiba a také mu poděkovat i stínovým zpravodajům za výtečnou práci. A nejen za práci na eh, této zprávě jako takové, ale za to, jak kvalitně proběhl celý tento proces. Díky vaší angažovanosti i ostatní angažovanosti všech tří institucí jsme dospěli k úspěšnému završení tohoto tématu. Balíček čisté mobility. Veřejný sektor prost tady eh, hraje důležitou roli v té cestě k dekarbonizaci, zejména dopravy, zejména u autobusu, kde veřejné zakázky představují 70 trhu. Mobilizaci těchto veřejných zakázek, aby se urychlilo zavádění čistých vozidel, nám pak směrnice povede právě k té nulové emisní mobilitě. A podle našeho názoru tento text dohodnutý v trialogu z 11. února, je dobrým kompromisem mezi eh, různými postoji a požadavky. Zajišťuje také nezbytnou ambici a ponechává nezbytnou flexibilitu v implementaci, aby se tedy splnili cíle směrnice a nevedlo to k administrativní zátěži pro veřejné orgány. Splněním této, eh, tedy přijetím této revidované směrnice, tak stanovíme minimální národní cíle pro veřejné zakázky, včetně specifických cílů pro nulové emisní autobusy a ten dohodnutý mm, závěr v trialogu vede k tomu, že je to opravdu že to budou reálné, ale zároveň ambiciozní národní cíle. A dále je to také velká flexibilita pro členské státy a to jim umožní opravdu nákladově efektivní implementaci, nepovede k to k nějakým dodatečným zátěžím pro veřejné orgány. A mnoha města v Evropě, jako třeba Amsterdam, Berlín, Varšava, Barcelona, Hamburg, Milan, Ljubljana. Mnichov, ale jich mnohem více, už se dobrovolně zavázali a dokonce ještě více, než bude vyžadováno směrnici. A nyní můžeme pomoci dalším městům, aby je následovali. Dále revize rozšíří působnost směrnice, aby pokryla také veřejné zakázky prostřednictvím takových postupů, jako je leasing, nákupní cena či eh, pronájem. A to zajistí, aby eh, ta směrnice lépe odrážela stávající praxi u veřejných zakázek, aby se podařilo dosáhnout také toho správného dopadu na trh. Směrnice také vyšle dlouhodobé signály trhu a umožní veřejným orgánům, dále výrobcům a také investorům, aby mohli lépe plánovat tu tranzici směřující k eh, nulové emisní mobilitě. Proto je tento text významným krokem vpřed směrem k dekarbonizaci, k čisté mobilitě a naší vize eh, nulových emisí do roku 2050. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko, a teď jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch má slovo paní Deli. Ale já je zde nevidím v sále taky možná dáme slovo až později a přijdeme k dalšímu řečníkovi. No, teď jménem jednotlivých politických skupin začneme EPP a za ně má slovo pan Markus Píper na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Ochrana životního prostředí, snižování škodlivých látek, to se nejlépe dělá na evropské úrovni, stejně tak závazné předpisy co se týče eh, snižování CO2, co se týče eh, energetické účinnosti a dalších věcí, konkrétní legislativa eh, musí fungovat přeshraničně i u ekodesignu, označování a tak dále. Pokud je zajištěna bezpečnost dodávek, tak jsme pro tyto evropské předpisy, ale nesmíme zacházet do příliš velkých detailů a už vůbec ne na úrovni měst a obcí. Těmito předpisy jsme eh, eh, těmto eh, obcím před Velikonocemi velmi zkomplikovali život, protože ty předpisy jsou příliš, zacházejí příliš daleko, jsou vzdálené realitě ve čínských státech. Ty kvóty pro elektrobusy prodraží nákupy veřejném sektoru. A jak to potom Eh, měli bychom to přenechat těmto orgánům a občanům v těchto obcích, aby si o tom sami rozhodli, nerozhodovat o tom tady z Bruselu, protože ti se budou zase eh, rozčilovat, že Evropská unie příliš zase do podrobností a nevytváří pouze rámec a velká část EPP nebude tedy moci vyslovit souhlas s touto směrnicí. Děkuji. A teď za socialisty a demokraty má slovo pan Dens na dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl vyjádřit svou vděčnost panu Gřibovi a panu komisaři, na no, paní komisařce, a dokonce i eh, radě, která tady není zastoupena za vynikající práci. Myslím, že pan Gřib je velmi spravedlivý eh, zpravodaj. Vy jste vedl ta jednání mezi různými politickými skupinami velmi nestraně a já vám za to chci ještě jednou eh, výslovně poděkovat. Když se podíváme nad podrobnosti, tak si uvědomíme, proč jsme sem vlastně byli zvoleni. Jde o to, jak zvýšit ambice při vládání klimatických eh, změn eh, nebo při čištění těch vozidel, která jezdí po našich silnicích, protože to je jeden z velkých přispěvatelů, nejenom co se emisí CO2 píše, ale také Eh, to přispívá ke zhoršování kvality našeho ovzduší v našich eh, měst, což má zase dopad na zdraví našich občanů. Tento sektor představuje 40 DP a 75 eh, registrovaných vozidel a proto je to velmi vznešený a velký cíl, za kterým se tady spojujeme a my tímto způsobem chceme podpořit vývoj těch čistých vozidel a pomoci všem dosáhnout těchto cílů. Do roku 2035 65 autobusů bude muset mít čistý pohon. Samozřejmě, že teď bude na komise a členských státech, aby zajistili, že místní veřejné orgány na to budou mít prostředky. Ale abych zareagoval na to, co říkal můj kolega z EPP, tak eh, my tyto ambice potřebujeme. Nemůžeme sedět s rukama za zády a doufat, že ty věci se nějak vyvinou sami od sebe a že nakonec k tomu nějak eh, dospějeme. Ta rozhodnutí musíme přijmout. Už teď vidíme, že k protestům dochází nejenom někde, ale všude protestují mladí lidé, aktivisté a my eh, musíme začít jednat právě teď. A já jsem velmi rád, že jsme se k tomu odhodlali. Ale na druhou stranu také musím říct, že to je parlament a města, která chtějí více ambicí a vlády členských států chtějí těch eh, ambicí chtějí ustoupit. To je moje zkušenost v posledních pěti letech. Já doufám, že se sem vrátím. Eh, vzhledem tomu, že jsem Brit, tak člověk někdy neví, ale Chci poděkovat všem, kteří tady se mnou spolupracovali. Pokud je to moje poslední vystoupení, tak vám chci poděkovat. Všichni jste tady ze správných důvodů a já jsem velmi rád, že jsem se od vás mohl hodně naučit. Thank you very much. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí a teď jménem EKR má slovo pan Demesmaker na minutu a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, eh, my jsme projednávali první režim snižování emisí pro těžká vozidla a nyní se věnujeme textu týkající se neznečišťujícím vozidlům a energeticky efektivním. Myslím si, že výsledek poukazuje na významný signál. Vzhledem k tomu, že poslední hlasování proběhne zítra, tak máme poslední příležitost toho, jak si načrtnout opravdu jasně nadefinovaná pravidla, abychom zabraňovali znečišťování ovzduší. A je to také velice důležité pro ten kvalitní přechod směrem k nízkouhlíkové mobilitě. Má vláda podporuje politiku udržitelného financování, boj proti klimatickým změnám a kvalitu ovzduší naše měst, aby naše města, naše obce byly čisté. A má strana NVA souhlasí s tímto textem. Měli bychom se snažit o neutralitu nejen u vozidel, prostřednictvím elektrických vozidel a baterií, ale aby to byla taká také hybridní vozidla, vozidla na plyn nebo kombinované pohony. Je důležité tedy jít směrem k nízkouhlíkové společnosti. Děkuji a nyní za ALDE Paní Bilbao Barandika na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, pěkné odpoledne. Já bych na úvod chtěla pogratulovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za vykonanou práci, protože tento návrh by k tomu sdílenému cíli snižování emisí z dopravy o 20% do roku 2005 dodat další dvě základní cti, a tedy realitu a jasnost. Obě jsou nezbytné proto, aby se zrelativizoval ten diskurs ohledně dýzlu protože nám zabraňuje snižovat emise, zatímco existují vozidla, která mají opravdu nulové emise a navíc to je na úkor obrovských sociálních nákladů. A ta krize prodeje v dnešní době poškozuje automobilový průmysl a vede to k snižování zaměstnanosti. A už tu máme možnost obnovy vozi, vozového parku a měli bychom tedy směřovat uspořádaným způsobem směrem k nulově emisním vozidlům. Potřebujeme tedy předvídatelnost a realismus. Jiné země, ve kterých prodávají naši výrobci automobilů, již postupují cestou stanování jasných cílů. Takže měli bychom umožňovat podnikatelům jasně plánovat, aby měli jistoty pro své investice a aby je pak mohli upisovat. A kromě tedy tohoto boje eh, mm, proti té krizi v prodeji bychom měli tedy urychlit ten přechod směrem k vozidlům s nulovými emisemi. A pak také bychom měli umožnit eh, způsobům v dopravy, aby mohli podpořit tu cestu energetické účinnosti a aby podpořili mobilitu v Evropě. No a pak ještě, co se týče přístupnosti k využívání vozidel, v některých zemích totiž se průměrná životnost vozidel, jako třeba u nás ve Španělsku, přesunula z 8 let v roce 2007 na 12,4 let v roce 2007 a dokonce u dodávek je to až 13 let. Takže zablokovat renovaci vozového parku, chtít tuto změnu z ničeho nic ze dne na den, to je špatné, je to špatná zpráva jak pro životní prostředí, tak pro silniční bezpečnost. Děkuji. Děkuji a teď za GOEGL. Má slovo paní Konečná na minutu a půl, prosím pane předsedající vážené kolegyně kolegové vážená paní komisařko jak jistě víte nebyla jsem z výsledku meziinstitucionálního jednání o revizi vůbec nadšená. co je doopravdy výsledkem celého balíčku čisté mobility? na výrobce jsme přenesli přehnané nároky na snižování emisí na vývoj nové technologie jak u osobních tak těžkých vozidel a tím to v podstatě skončilo znění směrnice o podpoře čistých a energicky účinných silničních vozidel které mělo nastartovat trh s čistými vozidly je málo ambiciózní nákupy veřejného sektoru přijdou příliš pozdě a povinnosti z ní vyplývající obsahují spoustu mezer. komu budou výrobci nově vyvinutá auta jejichž vývoj a výroba budou stát miliardy eur prodávat když ani veřejný sektor není ochoten je kupovat? členské státy si nad řešením čisté mobility alibisticky umyly ruce a veškerou zátěž nechávají pouze na výrobcích. místo posílení nákupu čistých vozidel se řešila revize a nesmyslné nákupy stavebních strojů které žádnou reálnou úsporu emisí nepřinesou. otázka biopaliv první generace a palmového oleje nebyla taktéž vyřešena uspokojivě. lhůta pro transpozici je příliš krátká a náběh cílů cílů je až nesmyslně dlouhý. přitom aby se něco reálně změnilo tak čistá vozidla potřebujeme na ulicích okamžitě. parlament svoji pozici prodal příliš lacino a dokument je jen stínem toho čím mohl být. proto ho stejně jako nařízení na limity co two neplánujeme podpořit. Děkuji vám. teď eh, další eh, A já eh, bych chtěl také poděkovat, vzhledem k tomu, že jsem tady dnes naposledy jako předseda, tak eh, a vzhledem k tomu, že tady je tak málo přítomný, tak vám poděkuji za tu příležitost, kterou jste mi dali eh, před rokem a půl, kdy jste mi umožnili stát se místo předseda Evropského parlamentu. Já jsem se pokusil dostat tomuto závazku, snažil jsem do toho, se do toho vložit veškerou svou energii a veškerý svůj, svůj um, tak jak jsem sliboval, když jsem ohlásil svou kandidaturu. Takže ještě jednou vám eh, děkuji za to, že jsem mohl být tady mezi vámi. Chci popřát všem těm, kteří budou kandidovat v příštích evropských volbách a doufám, že budeme moci pracovat eh, v budoucnosti i nadále v zájmu našich občanů. E a teď za skupinu zelených eh, má slovo pan Marcellesi na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Jak nám Greta Thunberg říkala včera tady v Evropském parlamentu, tento dům, tato sněmovna je v plamenech. Je to opravdu eh, environmentální krize. Je třeba přistoupit k činům. Uh, a doprava, to je největší znečišťovatel. No a dnes jsme se dohodli vylepšit toto odvětví a všechny členské státy se snaží nahrazovat své veřejné vozové parky, ať jsou to kamiony eh, nebo autobusy obměňovat na čisté energie. Ale Greta nám včera také připomněla, že v takové nouzové situaci se nemůžeme snažit dělat nejlépe, musíme se snažit dělat maximum Eh, vyžaduje se opravdová revoluce v oblasti dopravy a mobility, to znamená revoluci ve prospěch zdraví a klimatu. A eh, pokud budeme následovat příklad některých oblastí, jako je Valencie nebo Madrid, tam se snaží opravdu o udržitelný přechod k mobilitě bez fosilních paliv. Například Madrid bude mít park, vozový park autobusů na 100% ekologických již v příštím letošním roce a tím se podařilo zlepšit kvalitu ovzduší prostřednictvím plánu pro centrální Madrid. A toto je cesta, kterou by měla následovat celá Evropa. Možné to je. Děkuji. Děkuji. A za SAD pan Vlken na minutu. paní předsedkyně, děkuji vám. Veřejná doprava v Evropě musí zlepšit se z pohledu čistoty. Tam se jezdí dlouhé trasy a proto jakékoliv zácpy znamenají významné zhoršení vzduchu. Já tedy jsem rád, že se zde něco řeší, protože eh, veřejné zakázky to je 75% nákupu všech autobusů. V roce 2018 eh, už eh, jsme měli 9% autobusů v veřejné dopravě elektrických. V Německu máme ehm, dobré příklady, například mé domovské město Osnabrück máme elektrické autobusy už zavedeny, vydali jsme se správným směrem a záleží i na tom, že se zde uznávají a započítávají i autobusy na bioplyn ty, které možná jsou dálkově. Proto je to vhodné řešení jak pro menší města, tak i pro celé eh, oblasti. Děkuji a jako další eh, Šaldemoze za socialisty a demokraty. Já když tedy uvažuji o tom, jak se poprat s problémy změny klimatu, tak vidím, že potřebujeme celou škálu řešení. Greta Thunberg to včera rovněž zde líčila. Máme ve městech obrovský problém se znečištěným vzduchem. Naše řešení povinného nákupu čistých vozidel je jedním z mnoha kroků. Mohli bychom říci, nezašli jsme příliš daleko, ale už nyní máme závazné cíle a to je něco, co je lepší než nic. A právě u nákupu z veřejných zakázek je to nesmírně významné. Ono to samo o sobě nevyřeší ani znečištění vzduchu, ani klimatické změny, ale je to určité přispění a určitý krok správným směrem. Já doufám, doufám, že ti, kteří přijdou po nás, budou ještě ctí žádostivější, nezávislé na všem, alespoň jsme už učinili určitý pokrok. Předsedkyně, děkuji a paní Bolce za komisi nyní. Okay. Madam President. Paní předsedkyně, vážení poslanci, chci vám poděkovat za tuto rozpravu a velice mne těší, když zaznamenávám silnou podporu ze strany Evropského parlamentu tomuto návrhu. A chtěla bych ještě jednou poděkovat panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za opravdu velice konstruktivní vyjednávání. To nám umožnilo dokončit ten proces včas pro tento parlament, aby před ukončením mandátu text schválil. Společně s dalšími prvky z balíčku mobility 1, 2 a 3 tento revidovaný text bude hrát důležitou roli a pomůže nám dosáhnout podstatného snižování emisí z dopravy, které jsou vyžadovány, abychom splnili naše závazky z pařížské dohody a ještě více. A schválením tímto parlamentem zajistíme včasné přispění k splnění cílu již v tom období 2020 až 2025. Ale ještě před závěrem mi dovolte několik připomínek k tomu, co tu zaznělo z vaší strany. V první řady, co se týče míry ambicí. Ano, tento balíček, tento návrh je ambiciozní a to právě potřebujeme. A zároveň je také velice realistický a je v souladu s výhledy trhu a myslím si, že je důležité připomenout, že hlavní eh, síť měst, eh, policie, vládní orgány, Rada evropských obcí nedávno napsali Evropskému parlamentu a rumunskému předsednictví a vyjádřili naprostou podporu návrhu komise. Takže ano, místní úroveň je ochotná se zapojit a nákupní cena těch vozidel s nulovými emisemi, baterie nebo na elektrický pohon, ano, ta je vysoká, to je pravda. Nicméně celá, celé ty náklady na životnost těchto vozidel se vykompenzuje v průběhu a bude ještě ničí v průběhu plnění těchto cílů a také s narůstající poptávkou. To povede k snižování cen. A finanční podpory té je zapotřebí, to ano. A my jsme ochotníž využívat stávající nástroje, jako je EFSI, ESIF, CEF, a stejně tak i podobné budoucí nástroje, aby usnadnili tento přechod k nízkoemisní a nulově emisní mobilitě, jako například ten nástroj pro elektrické autobusy. Ty používá celá řada měst z této evropské sítě. Takže mít jasné cíle i pro veřejné zakázky to vše velice usnadní. A ještě jednu stručnou poznámku Ohledně tedy průmyslu loni v červnu skupina vůdčích zástupců automobilového průmyslu EBF, Škoda Solaris, Ursus a další zaslali otevřený dopis radě, kde žádali o vyšší ambiciozní návrhy ze strany komise a vyjádřili se, že jsou ochotně splnit. Takže tu máme i povzbuzení z obou stran, ze strany poptávky i dodávky. No a v neposlední řadě mi dovolte potvrdit to, co eh, jste tu také vyjádřili, že mnoha města jsou již v této cestě mnohem dál a mnohé se zavázaly používat pouze nulové emisní busy, autobusy do příštích desíti let. A tato směrnice má povzbudit další města, aby následovala tento příklad ale samozřejmě menší eh, nebo středně velká města ještě nemají eh, tuto expertizu nebo prostředky, ale my jsme připraveni je zapojit, eh, propojit se, společně vyjednávat lepší ceny s průmyslovým odvětvím. Takže se velice těším na přijetí toho tohoto textu pana Gřiba zítra v plénu. Myslím si, že to opět dokládá, že pokud eh, to splníme své síly, tak můžeme přijít s textem, který bude velice prospěšný pro evropské občany. Já s vámi naprosto souhlasím, paní komisařko, děkuji za vaše pozitivní slova. A teď budeme pokračovat. A na závěr se vyslechneme pana zpravodaje Gřeba na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni víme, že elektrický pohon je jedním z těch účinnějších pohonů. Když je porovnáme, eh, prvotní energie je využívána mnohem vyšší měrou. No a za druhé je nám známo, že podpora eh, vývoje v tomto odvětví těch čistých nízkoemisních vozidel znamená i určitý impuls pro výrobce a zároveň se jedná o pomoc těm městům a těch máme v Evropě mnoho, které mají problémy s kvalitou ovzduší, s tím, že vzduch není dost čistý a mají problém, jak ty emise snížit. No a právě veřejná doprava jim to může výrazně usnadnit a proto máme občany na naší straně. Já vám dám jeden příklad z mnohých. Mám například známého profesora, který rád běhá, to je jedno větší polské město a on už celá dlouhá léta běhá a nyní říká, já vlastně jsem si uvědomil, že to bylo špatné, protože jsem onemocněl na plícní chorobu. A to je názorný příklad, kolik občanů našich evropských měst je nemocných a právě jejich eh, průdušky a plíce trpí. A my se tím musíme nechat inspirovat k vážnému zamyšlení. Máme stále více měst, kde samozprávy či eh, primátoři, starostové už by měli omezovat dopravu a například do centra, to už se i odehrává a tam se budou připouštět pouze elektrická vozidla. Já si uvědomuji, že pan Píper hovoří o tom, že se neustále uvalují povinnosti tou směrnicí hlavně na samozprávy. A jsou to tedy zejména tato omezení, ale díky kontaktům, které jsem měl, jsem zjistil v průběhu konzultací, že oni jsou ochotni akceptovat širší definici bezemisních a nízkoemisních vozidel, včetně vodíkových, metanových a dalších vozidel. Umožňuje to i retrofitování vozidel, které už jsou na trhu. Takže to jsou velice důležité prvky které rozvíjíme při konzultaci se sociálními partnery, včetně výrobců. Ale zejména jde o místní samozprávy. Chtějí vědět, co mohou očekávat od této legislativy, aby to bylo přijatelné. Uvědomme si, že je to kompromis. Kompromis mezi institucemi, parlamentem, radou a Evropskou komisí. Takže má, Mé díky směřují všem, jsou do toho zapojeni. Asi byste chtěli také vědět, že evropské fondy po roku 2020 půjdou na podporu této směrnice, což je také pobídka těm, kdo jsou a budou zapojeni do implementace této směrnice. Takže díky vám všem, nejenom kdo jste se podělili na této směrnici, ale obecně ne, vždy jsme ve všem souhlasili. Ale vždy jsme měli za to, že děláme něco dobrého pro naše občany. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tímto končíme rozpravu a hlasování proběhne zítra. Vážení kolegové, já bych tímto chtěla poděkovat Violetě Bulč za její práci. Přeji příjemný zbytek večera a srdečně vítám paní komisošku Věru Jourovou. A nyní nás čeká další zpráva. Spravodaj už Svěvka a je to využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností zpravodaj, pan Zvěvka. Máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, děkuji za tuto příležitost, že jste mi dali slovo. Paní komisařko, kolegové a kolegyně, samozřejmě končí náš mandát, ale pořád ještě tady máme spoustu věcí, kterých se chceme zhostit. Evropský trh Evropské podniky na to čekají. A já bych hned na začátek rád poděkoval paní komisařce Jourové, jejímu celému týmu chci také poděkovat, protože odvedli opravdu skvělou práci ve velmi důležitých oblastech a díky tomu se také ten pracovní čas, který jsme na to potřebovali, hodně zkrátil. A díky tomu se nám také podařilo opravdu v klidu provést všechny ty trialogy, které byly nutné. Děkuji tedy všem také kolegům a kolegyním, kteří byli stínovými zpravodaji a intenzivně se na této práci podíleli. A o co jde? Jde o obchodní právo, což je samozřejmě velmi důležité. Právo obchodních společností je velmi důležité pro celý evropský trh. A jde tady tedy o zcela zásadní téma naší společnosti. Jde o digitalizaci, která samozřejmě mm, zrcadlí spoustu důležitých aspektů, to znamená využívání internetu ze strany společnosti. Ano, Možná, že to někomu připadá zvláštní, že vlastně až ke konci, ke konci mandátu tady vlastně v této souvislosti hovoříme o digitalizaci, protože o informační společnosti hovoříme už velmi dlouho. Ale teď v tuto chvíli se dostáváme k tomu, na co celou dobu evropské firmy a společnosti čekaly. Dámy a pánové, jedna věc je pro mě opravdu důležitá. Cíl, cíl, který jsme si stanovili, byl zlepšení a zjednodušení života společností, firm a podniků v této skromné oblasti, to znamená registrace a komunikace online. Jde tady o různé posudky, dokumenty, koordinaci mezi různými systémy, mezi jednotlivými členskými státy. V tuto chvíli už tyto možnosti existují. Samozřejmě, že to všechno něco stálo, nějakou to dobu to trvalo. Také určitou dobu existovala určitá právní nejistota právě při zadávání těchto informací v jiných členských státech. To znamená, že vlastně docházelo někdy v podstatě k tomu, že zmizely některé obchodní příležitosti předtím, než celý ten proces vlastně byl ukončen. To znamená, někdy ty smlouvy vlastně buď to vypršely nebo zmizely, anebo prostě ten postup byl opravdu velmi dlouhý a celé to zkomplikoval. V tuto chvíli tyto digitální registrace vlastně budou nebo mohou trvat maximálně 10 eh, pracovních dnů. Samozřejmě je třeba v této souvislosti vyplnit všechny podmínky spojené s registrací. Všechny dokumenty musí být předloženy řádným způsobem. A samozřejmě v této směrnici máme nebo jsme vyjádřili určité výhrady, tak abychom vlastně byli schopni postupovat a bojovat proti podvodům, což je samozřejmě velmi důležitý aspekt v této souvislosti, dámy a pánové. O které podniky a která, které společnosti vlastně vůbec jde, protože já mám údaje, že máme asi 24 milionů různých společností. Přibližně 80 z nich jsou kapitálové společnosti a skoro všechny z tyto společnosti patří mezi malé a střední podniky. To znamená, je to ta která také poskytuje největší počet pracovních míst. A pokud my právě těmto společnostem zjednodušíme život, budou mít více času a energie na to, aby se věnovali opravdu důležitým věcem právě práci, vytváření nových pracovních míst a to je přesně to, co chceme podpořit. Tyto předpisy se týkají právě kapitálových společností, ale já doufám, a tímto se obracím také na paní komisařku Jourovou, doufám, že při přeskumu, který by měl proběhnout, dosáhnout po cirka šesti letech, to vše se vlastně rozšíří na všechny, nejen kapitálové společnosti. Dámy a pánové, jedna věc je pro mě ještě velmi důležitá. Jeden prvek, prvek důležitosti nezbytnosti spolupráce mezi jednotlivými členskými státy v souvislosti s jednotlivými aspekty. A co tím mám na mysli v souvislosti s touto směrnicí? Teď mám na mysli například vůdčí pozice nebo ta otázka, zdali tedy se někdo může zhostit vedoucí funkce či ne v jednotlivých společnostech. My jsme se vlastně k tomu, my jsme k tomu přistoupili tak, že vlastně jsme ještě prodloužili tu dobu pro implementaci této směrnice. To znamená, že v tuto chvíli je třeba udělat všechno pro to, aby všechny členské státy z toho měly užitek, protože při správné implementaci očekáváme, že to přinese užitek a prospěch opravdu všem společnostem v celé Evropě, všech všem členským státům a proto já bych vás také poprosil, aby došlo k odsouhlasení v prvním čtení. Děkuji, děkuji paní komisařka. Jourova, máte slovo. Zítra budeme o krok blíž eh, k tomu, abychom digitální trh přivedli eh, firmám. A jak řekl pan Cvěvka, je to skutečně včas, protože eh, samozřejmě, že postupy online zjednoduší firmám a podnikům provoz. Firmy budou moci využívat digitální nástroje a zpracovávat nejenom na národní úrovni, ale také přeshraničně. Firmy tak ušetří peníze i čas, když budou eh, zakládat eh, firmy, aktualizovat informace v rejstřících. A to všechno za vysokých bezpečnostních standardů. Já chci vřele poděkovat panu zpravodaji Zjevkovi a všem předsednictvím rady, které se na tom podílali Za skvělou spolupráci. Výsledek, s výsledkem jsme spokojeni. Zejména ta politická dohoda o směrnici o digitálních nástrojích procesech vyjasňuje, že členské státy si mohou zachovat své systémy a postupy a požadavky a přitom umožnit online eh, postupy pro registraci popoček eh, či předávání dokumentů. Bezpečnostní pojistka proti podvodům je eh, v tom, že směrnice stanoví, v jakých případech mohou členské státy vyžadovat fyzickou přítomnost. Jsme rádi, že spolulegislátoři se dohodli na výměně informací o eh, diskvalifikovaných eh, ředitelích. Je to skvělý způsob, jak předcházet podvodům. A výpisy budou dostupné všem zástupcům, zejména informace o tom, kdo, kdo může eh, reprezentovat firmu. Komise tudíž plně podporuje kompromis, který nalezli spolulegislátoři a těší se na zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji. A nyní za EPP pan Emil Radev na minutu a půl. Děkuji. Paní komisařko, dámy a pánové, dovolte mi poblahopřát panu Tadeušovi Zjevkovi k dosažení dohody a finál, fi, o finální verze, verzi textu. Tato směrnice přinese prospěch zejména malým a středním podnikům. Nedostatek pravidel a možností registrace online a rozdíly mezi členskými státy vedly a způsobovaly nadměrné náklady pro firmy, které se snažily například rozšiřovat své aktivity prostřednictvím poboček v jiných členských státech. Zatímco nová pravidla eh, u tuto situaci usnadní, usnadní také eh, registraci společností s ručením omezením je možné všechno, všechny dokumenty předávat úplně online. Online re- registrace je samozřejmě levnější. Doklady jsou zpracovávány rychleji. A navíc registrace online sebou nenese žádné vyšší náklady. Princip pouze jednou je zásadní, to znamená, že firma má poskytnout daný doklad pouze jednou. A, takže registrace online pro, ma, zejména pro menší firmy bude obrovským prospěchem. Digitální e, řešení eh, v oblasti podnikového eh, práva, ochrana proti podvodům, kontroly totožnosti, kontrola a, a, a možné e, fyzické e, pohovory, jakožto bezpečnostní pojistka, to jsou všechno ty hlavní prvky tohoto návrhu. A je to ve prospěch občanů. Děkuji. Evelyn Regner. Vážená paní komisařko, pane zpravodaji, s digitalizací evropského práva budou moci být zřizovány podniky online. Registrovat se budou moci online a vše bude moci probíhat online. Samozřejmě tady máme ale také tu pojistku, že základní věci zůstanou v kompetenci v pravomoci členských států. Ale já se ptám, pro nás eh, sociální demokraty je velmi důležité, aby tady existovala hlavně jistota a všechny pojistky proti podvodům a zneužívání práva. Nechceme podporovat žádné zřizování nových firm a la carte typu poštovní eh, schránky nebo jiných podvodných eh, subjektů. A proto děkuji. Děkuji tady Ješovi Svěvkovi jako zpravodajovi a paní komisařce a také gratuluji také vyjednávacímu týmu a také gratuluji paní Guteland a všem dalším, kteří se na této práci podívali. Protože tady vidíme, že bude docházet vlastně k při přeskumu eh, všech subjektů, které se budou tímto způsobem snažit tedy eh, jednat nebo zařizovat nové společnosti. A samozřejmě je pro nás velmi důležité, aby online registrace neveš, ne, byly dalším nástrojem pro zřizování společností typu poštovní schránka. To znamená, že k dispozici budeme mít v budoucnosti ještě více dokumentů, více podporných dokumentů, proto abychom mohli bojovat s podvody. Velmi důležité je také, aby vlastně byla zavedena pravidla v našich právních eh, systémech, která budou v podstatě zajišťovat, že nebude docházet, docházet k podvodům. Podvodníci by neměli být nebo měli mít prostor k podvodům v jakémkoliv státu. To znamená, my nechceme být žádným online shopem, který bude mít otevřené dveře pro všechny podvodníky. Nemusíme zajistit velmi dobré pojistky a záruky proto, aby členské státy mohly dohlížet na nezneužívání evropského práva. Takže já gratuluji, gratuluji opravdu k tomu, k čemu se nám podařilo dostat. Myslím si, že to byl opravdu sprint do cílové rovinky. Děkuji. Děkuji a dále bude hovořit v paket za evropské konzervativce. Máte slovo. Máte ještě další minutu. Děkuji, voorzitter in Vlaanderen zijn KMO's, de kleine en middelgrote ondernemingen. Děkuji. Ve Vlámsku jsou malé a střední podniky těmi, které vlastně jsou základní páteří hospodářství. Oni vlastně podporují tisíce a tisíce lidí a rodin. To znamená, že samozřejmě musíme vycházet ze základních předpokladů našich právních eh, systémů. Samozřejmě musíme také respektovat hospodářskou soutěž, obchodní právo. Samozřejmě je třeba zajistit také zdravou hospodářskou soutěž mezi jednotlivými členskými státy, to je jasné, ale k tomu samozřejmě patří i digitalizace. A je třeba se tedy podívat na to, že vla, jakým způsobem by tento nový systém mohl být vlastně zneužíván. I když to vypadá tak, že vlastně to bude hodně těžké, protože ty přeskumy nebo kontroly identity vlastně v tuto chvíli jsou také nedostatčující. A existují jiné prostředky a cesty, jakým zajistit právní jistotu při zřizování nových společností identifikaci, to znamená eh, a posteriori kontroly, kontrola skrze rejstříky, to znamená, ta kontrola musí probíhat a musí být samozřejmě co nejrychlejší a nejjednodušší, protože to uspoří peníze všem a díky tomu také bude moci docházet ke zřizování a vzniku více rozpočností, což bude samozřejmě ku prospěchu hospodářství nás všech. Děkuji, és mielőtt Tadeusz Vivkának újra visszaadnám. Děkuji mnohokrát. Ještě předtím, než dám slovo panu zpravodaji Tadeuši Zvěvkovi, aby debatu ukončil, tak paní komisařko, máte možnost ještě pohovořit. Děkuji, děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za vaše vystoupení a zároveň chci na vás apelovat, abyste hlasovali pro návrh kompromisního textu. E, tady tato legislativa skutečně vyzývá nebo zve evropské společnosti do 21. století a já myslím, že se jedná o krok správným směrem a že tady děláme něco velmi užitečného a přínosného. Zároveň nyní můžeme naše úsilí zaměřit na to, abychom zajistili, že implementace přinese možnost toto realizovat v praxi co nejdříve. Děkuji a nyní dávám slovo opět panu zpravodajovi pro závěrečné vystoupení a děkuji a blahopřeji vám k vaší práci. Paní eh, převodnička. Děkuji. Paní předsedkyně. Paní komisařko. Chci poděkovat všem kolegům, za tuto rozpravu, která je závěrem dlouhého procesu dlouhé spolupráce na tomto legislativním postupu. Je zřejmé, že většina eh, podnikatelů eh, tímto dostane velmi dobré řešení, které usnadní jejich každodenní život. A tento každodenní život je samozřejmě digitální. Vždy byly nějaké podvody, snahy podvody, o podvody při eh, eh, registraci, zřizování a um, chci, ale nebude jich určitě víc eh, v tomto případě. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na této práci za jejich velkou, velké vynaložené úsilí při přípravě tohoto dokumentu. A ještě taková výzva na adresu rady. Neváhejme při e, uplatnění této směrnice, protože podnikatele od nás čekají moderní řešení. Děkuji. A to je konec této rozpravy. A dále máme na pořadu jednání zprávu Evelyn Regner přeshraniční přeměny fůze a rozdělení. A jako první dostane slovo paní zpravodajka Evelyn R. Regner. Paní komisařko, kolegové a kolegyně, to, co se nám podařilo, čeho se nám tady podařilo dosáhnout, je opravdový milník. Samozřejmě, že ta směrnice je extrémně komplikovaná i v souvislosti s nařízením GDPR. A za pět a půl týdnů se nám podařilo opravdu v mnoha desítkách hodin dosáhnout společné dohody. A za to já chci opravdu poděkovat všem, kteří se na té práci podíleli. Děkuji komisi, děkuji paní komisařce, stínovým zpravodům, ale také děkuji zástupcům rady. Máme tady nový zákon. A podporujeme také mobilitu pracovníkům. Eh, také zavádíme jednotný postup pro fůze, rozdělení a přeměny společnosti. Ano, ano, všechny podniky mají právo usadit se v jiném členském státě. Ano, je to pravda. Já jsem také členkou odboru. Je to tak, správně. Podniky se mohou přestěhovat do jiného státu, ale je třeba zajistit, aby se to všechno odehrávalo v řádném právním rámci. A proto také tady máme jurisdikci Evropského soudního dvora který se snažil vlastně řešit všechny eh, problematické případy. Proto mně šlo vlastně o vyváženost, najít nějaký vyvážený výsledek. To znamená, je šlo o to pomoci všem. To znamená zajistit, aby i zaměstnanci a zaměstnankyně mohli být řádně chráněny. To znamená, že ty vysoké požadavky, které měl Evropský parlament, se v tuto chvíli lépe zrcadlí v tomto tomto současném návrhu. To znamená lepší ochrana zaměstnanců a zaměstnankyň, pokud se tedy přestěhují do jiného členského státu. A máme tady také řádné pojistky, doložky, které mají zabránit zřizování firm typu poštovní schránka. To znamená, že je třeba naslouchat zaměstnancům, je třeba je chránit ve chvíli, kdy jde o jejich pracovní místa. Máme tady nový článek, který se týká informovanosti zaměstnanců. To znamená, že tady hovoříme také o právu na konzultaci a informovanost. To znamená, všichni musí v rámci jednoho postupu mít právo právě na, to, na informovanost a konzultaci. Máme tady pět nových práv ve chvíli, kdy tedy dojde k přestěhování. Jde o to, aby se zaměstnanci nedozvídali o zcela zásadních rozhodnutí své firmy z médií. To znamená, že je třeba jim tuto informaci poskytovat tak, aby všichni tomu mohli zaujmout zavčasu řádný postoj a aby také dostali řádné odpovědi ze strany managementu. Je třeba také vyjasnit, že na kromě národních podnikových rad máme také evropské podnikové rady a jsou to všechno aktéři, kteří musí být součástí vyjednávání. Musíme podnikovým radám dát také dostatečné prostředky pro to, aby mohli chránit svá práva. Ochrana zaměstnanců je zlepšena prostřednictvím návrhu komise. A právě i v případě všech přeshraničních operací. Hovoříme tady o čtyřleté ochranné lhůtě. Hovoří se tady také tedy o zřizování nových institucí A další, další druhá oblast, která byla pro mě velmi důležitá, vychází vlastně z práci eh, ve výborech LuxLeaks, Panama Papers, ale také v oblasti pracovního práva. Jen si vzpomeňte na eh, vysílané pracovníky v oblasti eh, stavební, eh, v oblasti dopravní. Právě tady existuje hodně poštovních schránek a obchodní právo bývá velmi často zneužívání a my musíme opravdu něco proti tomu udělat. A proto jsem také velmi hrdá na to, že tady máme vlastně závaznou doložku proti podvodům. To znamená příslušný eh, úřad, který bude tedy, nebo mm, u něho vznikne podezření, že dochází někde k podvodům, tak musí vlastně začít přeskum eh, v souvislosti s tím, zdali při překračování hranic eh, v rámci jedné obchodní činnosti nedošlo k podvodům či k zločinecké činnosti. Pokud by tomu tak bylo, tak takovéto přeshraniční aktivity nemohou probíhat. To znamená, že pokud nějaký podnik bude chtít vlastně zneužívat právo pro možnost usídlení se v jiném státě, tak mu bude toto přestěhování nebo usazení v jiném státu státu znemožněno. A právě proto tady máme tedy ty přeměny fůze a rozdělení, které jsou předmětem tohoto návrhu. To znamená, že ve chvíli, Kdyby ale pro, po restrukturalizaci, až po té restrukturalizaci bylo zjištěno, že tedy k podvodnému jednání došlo, tak mohou být tyto podniky sankciovány. To znamená, že jde opravdu o velmi obsáhlý balíček. A právě i z toho důvodu opravdu děkuji všem eh, stínovým eh, zpravodajům, panu Luisi de Grandesovi a dalším, kteří se opravdu zasadili o to, aby takovýto balíček byl odsouhlasitelný. Děkuji. Děkuji mnohokrát a za komisi má slovo paní komisařka Jourová. Vážení poslanci, Vážená paní předsedkyně, já toto své vystoupení zakončím trošku sentimentálně, protože moje, to je moje poslední vystoupení na plenárním zasedání v tomto mandátě a byla jsem tady mnohokrát za posledních pět let. Pracovala jsem na mnoha různých tématech a také s paní poslankyní Regner či s panem poslancem De Grandesem a s jinými. A vždy jsem tady vnímala tolik potřebnou a e, vítanou dávku synergie a zdravého rozumu a to vzájemné porozumění a pochopení, co je potřeba udělat. A myslím, že tohle je velmi dobrý příklad, tady tento palíček práva obchodních společností, protože to je velmi komplexní záležitost a e, slyšela jsem to mnoha lidí, kteří tomu ani nevěřili, že se nám to podaří prosadit. Takže v tuto chvíli se nacházíme na konci velmi obtížné, ale já věřím, že snad úspěšné cesty. Evropský jednotný vnitřní trh představuje celou řadu možností pro firmy, jak růst a přesouvat se, ale někdy je firmy nemohou v praxi použít. Návrh komise reaguje na dlouholeté výzvy eh, Evropského parlamentu i z podnikatelské sféry, abychom upravili pravidla v této oblasti. A já tímto velice srdečně děkuji paní zpravodajce Regner a také příslušným předsednictvím rady za velmi konstruktivní přístup k tomuto složitému a zároveň tolik přínosnému balíčku. S potěšením konstatuji, že Evropský parlament i Rada našli pragmatický kompromis, který dokáže vylepšit situaci jak pro firmy, tak pro jejich zaměstnance. Směrnice umožní firmám se pohybovat, přesouvat na jednotném vnitřním trhu a tak zároveň bude nabízet příslušné pojistky pro zaměstnance a zainteresované subjekty. Evropská komise v této souvislosti vítá závazný charakter opatření proti zneužívání, což bylo velmi důležité pro Evropský parlament i řadu zainteresovaných subjektů. Komise zároveň také vítá odsouhlasená ustanovení o právech zaměstnanců, což odráží celou řadu věcí eh, z návrhu parlamentu. Čtyř pětinová většina pro zahájení vyjednávání a závazná povaha takových vyjednávání a povinnost dodržet výsledky toho vyjednávání v následujících operacích, to představuje velmi komplexní balíček bezpečnostních pojistek. Zároveň také je tam nový článek o konzultování, který specifikuje práva zaměstnanců, jak se vyjadřovat k přeshraničním eh, krokům, což bylo rovněž zásadní pro tuto sněmovnu. <clears throat> Také si připomeňme ty rozdílné eh, pozice na začátku jednání a v této souvislosti chceme poděkovat za nalezená řešení a za vhodné kompromisy. Představuje to opravdu veliký krok upředu oproti stávající situaci. Představuje to velmi solidní a spravedlivá pravidla pro všechny zapojené strany v těchto přeshraničních činnostech, aniž by to bylo příliš zlouhavé a neohrabané komise. Vám tady ještě jednou velmi děkuji a doufáme v pozitivní výsledek zítřejšího jednání. Děkuji, paní komisařko. A nyní dám slovo zástupci výboru Ekon. A to je pan Ludvíkson, prosím. Děkuji vám. Já jsem byl rovněž zpravodajem výboru Ekon, v rámci výboru Ekon. A já jsem věděl, že je důležité, abychom e, měli mít, abychom měli jistá předvídatelná pravidla pro firmy, tak aby mohly seriózním způsobem fungovat, pracovat. Zároveň jsem věděl, že potřebujeme eh, i bojovat proti sociálnímu a fiskálnímu dumpingu. Musíme si uvědomit, že v případě eh, přemysťování musíme zabránit, aby byla poškozována práva pracujících. A já chci poděkovat eh, paní Regnerové a všem stínovým zpravodajům, za skvělý, skvělou spolupráci um, a nová pravidla dávají více možností růstu pro eh, firmy v rámci vnitřního trhu. Zároveň nová pravidla zvyšují i jistotu jak pro eh, podílníky, tak i pro zaměstnance je důležité, abychom se eh, dohodli, abychom to schválili, abychom měli skutečně jistá práva pro firmy na vnitřním trhu, ale zároveň předejít jakémukoliv zneužívání a podvodům. Je to důležité, protože to by narušilo důvěru občanů ve vnitřní trh. Prostřednictvím tohoto textu musíme zajistit větší spravedlnost na vnitřním trhu a tato spravedlnost je samozřejmě také o tom, aby se předešlo fiktivním společnostem. Eh, no, ehm, eh, Zastupci politických skupin začíná De Grandes Pascual za EPP. Paní předsedkyně, paní komisařko Jourová, dámy a pánové, já bych rád začal tím, že poděkuji za skvělou práci Evropské radě. Děkuji také za skvělou práci, za kterou stojí také Evelyn Regner, moje přítelkyně, i když protivnice. My jsme vždy jako EPP podpořili tento návrh, protože je o to pomoci malým a středním podnikům, tak aby se mohli zřizovat a usidlovat. Samozřejmě vždy v rámci předvídatelného právního rámce ve stále zglobalizovanějším světě. To znamená, je třeba chránit jak zaměstnance, tak věřitele, tak prostě všechny zúčastněné aktéry. Tady hovoříme také o pojistkách, které jsou zcela zásadní pro ochranu všech, protože tady hovoříme o směrnici, která zcela jasně eh, zrcadlí nebo odráží důležitost vlastně vývoje nové jurisdikce, protože hovoříme o článku 49 smlouvy o fungování Evropské unie a my jsme vždy říkali, že podniky, které byly založeny v jednom z členských členských států by měly mít vždy vlastně právo usadit se v jiném členském státě, aniž by přišli o svoji právní subjektivitu. A hovoříme tady samozřejmě o té situaci v těch státech příjemců, ale stejně jako eh, zpravodajka si myslíme, že tady potřebujeme nějakou pojistku, doložku proti podvodům, tak abychom se vyhnuli právě podvodnému eh, jednání a zajistili, že k takovému to jednání prostě nebude docházet. A proto chci zdůraznit, stejně tak jako říkala zpravodajka, že podniky vlastně musí doložit zdali, ano či ne, eh, obdrželi nějaké veřejné podpůrné prostředky tak aby vlastně docházeli k tomu, že pouze budou tyto, če, tyto prostředky čerpat a poté prostě ve chvíli, kdy je dostanou, tak eh, z toho státu odejdou. Také potřebujeme tady přeskum ex post, abychom se tedy ujistili, že nedošlo k podvodnému jednání a potřebujeme tedy tady také opravdu vyčerpávající eh, přeskum a kontrolu. A já si myslím, že prostě celkově ten mm, dokument je uspokojivý, protože je v souladu s naším cílem chtít spojenou, jednotnou a efektivní Evropu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan De Grandes Pascual. A za SAD Michal Dečen. Dvě minuty, prosím. Paní předsedkyně, paní komisařko, zítra budeme hlasovat a tím vlastně ukončíme opravdu nesnesitelnou nesnesitelné období, ve kterém v podstatě se podniky mohly přesovat z jednoho státu do druhého, aniž by se drželi řádných pravidel. To znamená, že samozřejmě využívali v podstatě nízké ceny pracovní síly, využívali podvodným způsobem různých právních mezer. A to je přesně to, čím, čem, čemu teď můžeme zabránit. To znamená, tento dokument opravdu poskytuje důvěru a tyto problémy řeší jednodušší. Já jsem velmi vděčný své kolegyni Evelyn Regner, která i přes složitost té záležitosti se své práce velmi dobře zhostila. Jde o to, aby ta neregulovaná oblast se stala regulovanou. A management tímto způsobem musí poskytovat eh, informace a zprávy svým zaměstnancům eh, v souvislosti s těmi zásadními podnikovými rozhodnutími. Samozřejmě, že tady hovoříme také o té pojistce, o té doložce, na základě níž je třeba informovat také o všech záležitostech spojených eh, s restrukturalizací. A tímto vlastně zabráníme také zakládání poštovních skrany. A my jsme v podstatě už jednou dobrou příležitost propásli. Nebyl to tento parlament, byly to vlastně vlády národních států, které vlastně zabránily tomu, aby naši zaměstnance a zaměstnankyně, zaměstnance a zaměstnanky byli lépe chráněni. A my tady v tuto chvíli tady nastavujeme opravdu minimální standardy, kterých je třeba se držet. Vidíme tady opravdu neuvěřitelnou nerovnost mezi hospodářskými svobodami a právami našich občanů a občanek. Ten text, o kterém budeme zítra hlasovat, je opravdu dobrým krokem do nového systému. Já budu hlasovat pro. Nicméně samozřejmě nezapomínáme na to, že tady potřebujeme také řádnou právní směrnici, která celou oblast regulovat. A jelikož tady hovořím naposledy, tak chci poděkovat všem Evropankám a Evropanům, všem kolegyním a kolegům za to, že jsem mohl být součástí tohoto parlamentu. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji. A nyní za NGL Martin Širdevan na jednu minutu. Äh, děkuji, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Děkuji v první řadě paní zpravodajce a také panu zpravodaji za to, že bojují proti podvodům, proti únikům na daních. Nicméně ale musím bohužel skonstatovat, že původně dobrý text Evropského parlamentu byl opravdu vylepšen. V tuto chvíli musíme poděkovat radě, to znamená, že hovoříme o nové regulaci usazování eh, podniků, to znamená, hovoříme o informovanosti a možnosti konzultací a myslím si, že už bylo opravdu na, na čase, abychom tady nastavili řádná pravidla, abychom také v podstatě zabraňovali vzniku firem typu poštovní schránka. To znamená, v dnešní Evropě, kdy e, jsme svědky opravdu velmi vysoké míry mobility pracovních sil, to bylo opravdu nezbytné. Takže stejně jako říkali moji kolegové, potřebujeme opravdu řádný právní eh, rámec, potřebujeme také směrnici, která nastaví tento právní rámec. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní kolega Svoboda, který tu není, zdá se. Že pan Radev? госпожо председател уважаема госпожо комисар уважаеми колеги Opravdu jsem nesmírně potěšen, že projednáváme tento legislativní akt, který je v podstatě součást eh, podnikového práva v Evropské unii. Chci poděkovat paní Regner i komisi, protože to vyšlo vstříc eh, obrovské potřebě přeshraniční harmonizace v, oblastu, v oblasti přeměn fúzí a rozdělení. Nesmíme zapomenout, že hlavním smyslem je pomoci firmám, zejména malým a středním, když provádí eh, přeměny a fúze přes hranice, tak aby to probíhalo účinným a efektivním způsobem. Tato směrnice napomůže hladšímu fungování eh, evropského podnikatelského sektoru. A e, fitness check je každopádně velice užitečný a e, ty e, povinné, povinná opatření proti podvodům budou rovněž velice dobrou pojistkou. Dosáhli jsme dobré rovnováhy mezi svobodou usídlování a zajištěním zájmu věřitelů, akcionářů a zaměstnanců, kteří musí být informováni o dopadech operací a práva minoritních akcionářů a těch bez eh, hlasovacích práv budou rovněž ošetřena. Věřitelé budou mít velice dobré záruky. Děkuji. Děkuji kolegu Radevovi. A tím jsme vyčerpali seznam řečníků a přejdeme ke Catch the A protože žádní nejsou, tak paní komisařka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení kolegové. Děkuji vám za vaše vystoupení, děkuji za vaše kladné reakce Děkuji všem, kteří zdůraznili, jak je potřebné mít jasnější pravidla, která umožní lepší mobilitu firm a podniků, větší právní jistotu. To je to, o co nám šlo. Šlo nám o to přinést takovou legislativu, která tyto věci umožní, která zároveň bude obsahovat potřebné pojistky a bezpečnostní mechanismy, které zajistí práva zaměstnanců a akcionářů a tím bude zajištěno, že nebudou vznikat žádné společnosti z poštovních schránek a nebude docházet k nějakým daňovým únikům a podobně. Byla to komplexní práce, byl to složitý úkol, který vyžadoval velkou odbornou kompetenci a také, jak jsem řekla na začátku, politickou vůli. A já bych chtěla ocenit to, že nejenom, že jsme pracovali s cílem dosáhnout dobrého kompromisu, ale zároveň jsme pracovali pod velkým časovým tlakem, protože jsme byli už na samém konci našeho mandátu a zvládli jsme to. Takže děkuji, děkuji mnohokrát za vaši spolupráci a já myslím, že společně tady předkládáme velmi dobrý a vyvážený návrh a já doufám, že zítra to bude potvrzeno kladným odhlasováním této sněmovny. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce Jourové a dále má slovo paní zpravodajka Evelyn Regner. Paní předsedkyně, ten, kdo se zabývá evropským podnikovým právem, tak musí zároveň umět běhat maraton. A proč? Protože už se tomu věnujeme tolik let. Tolik let se věnujeme právu podnikům. A teď v tuto chvíli konečně se nám podařilo něco postavit na nohy a ty, ta kvalita jejich práce se opravdu zlepší, protože my jsme opravdu do poslední chvíle, do posledního dne zasedání našeho schromáždění jsme opravdu pracovali a právě proto bych chtěla opravdu výslovně poděkovat paní komisařce. Děkuji. Děkuji také vyjednávačce rumunského předsednictví, děkuji také všem z stínovým zpravodajkám a zpravodajům, kteří velmi konstruktivně eh, pracovali a také pej. Děkuji opravdu všem. A já bych tuto poslední minutu ráda využila na to, abych řekla, že ano, ano, ano, myslím si, že se nám podařilo postavit na nohy něco obrovského, ale druhým krokem musí být tato rámcová směrnice. potřebuje horizontální nástroj pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně, aby mohlo docházet k jejich dokonalé informovanosti a konzultování jich tak, aby se opravdu ta situace v podnicích zlepšila, aby se všichni mohli té nové situaci přizpůsobit. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt on tästä tärkeästä asiasta. Keskustelu päättynyt ja... Děkuji paní zpravodajce. Tímto končíme tuto velmi důležitou rozpravu. Hlasování proběhne zítra. Nyní pojďme dále a na pořadu jednání máme eh, zprávu Zdislava Krasnodevského téma Evropský obraný fond. A chtěla bych nejprve dát slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. E, paní předsedající no přede wszystkim. já chci v první řadě vyjádřit uspokojení nad tím, že po třech trialozích a mnoha hodinách vyjednávání se nám podařilo dosáhnout částečné dohody, o které se bude zítra hlasovat. Nebylo to vůbec snadné, neboť byly tu některé obavy, i když neopodstatněné, a i když některé částečně přetrvávají, protože mně eh, se zdá, že jsem se skutečně snažil zohlednit argumenty všech kolegů, které byly vyjádřeny, jako například Botikofer, pan Martán. Snažil jsem se vzít potaz jejich názory, jejich argumenty a myslím, že nakonec byli spokojeni s tím výsledkem, myslím, a přesto se tu objevily snahy spochybnit ten text. Na základě eh, argumentu jednak etického, a pak na základě argumentu aktu eh, v přenesené působnosti. Co se týče toho etického aspektu, aby to nespů, nes, eh, nenarušilo transatlantické vztahy a eh, NATO, to jsou takové argumenty tedy jedné strany, z jedné strany a něk, spíš částečně z levice, částečně eh, z prava i ze středu. Ale myslím, že je to strane opodstatněné. Um, ehm, to protože každopádně rada by měla dodržet dojednané prvky Myslím si, že i komise je s tou dohodou spokojena. A já bych si teď dovolil eh, vypočíst, čeho se podařilo dosáhnout. Například, že Evropská komise bude fond přímo řídit. Dále, že některé technologie budou mít samostatný rozpočet, nepřímé náklady nebudou omezeny, že bude tu eh, tu nebude tedy ta, eh, eh, že to, že tu bude eh, zohledněny malé a střední podniky, že to bude skutečně náročná etická kontrola projektů, které jsou financovány tímto fondem. Takže se nám hodně podařilo získat při vyjednávání od rady A co se týče toho, co je důležité třeba pro mě, je důležité, že jsme dosáhli toho, aby například firmy státní kontrolou, které jsou postiženy sankcemi, byly vyloučeny z financování. A dále odkaz podporu evropské obrany je důležité ukázat, že fond nemá za cíl militarizovat Evropu ani vést k většímu vývozu, ale spíše k výzkumu. A já jsem přesvědčen, že fond umožní vytvoření technologií a produktů, obranných produktů, vysoké kvality. Jsou to samozřejmě věci, které se nepodařily, kterých jsme nedosáhli. To vyplývá už ze samotné podstaty, že je to tedy delegovaný akt, ale je to tak. Ty delegované akty, ale je důležité za, zajistit, aby fond byl funkční už od roku 2021. Stále dalo by se říct ještě další věci, ale abych teď jenom řekl, že se nám podařilo zachovat a dosáhnout to hlavního a ty argumenty z levice, myslím, jsou neopodstatněné. Kýtokset esittelijalle. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa ulkoasianvaliokunnan puolesta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja David McAllister. Děkuji panu zpravodaji a za výbor pro zahraniční věci pan David McAllister. Paní předsedkyně, paní komisařko Běnkovská, s tímto Evropským fondem jsme udělali opět další velký krok v oblasti výzkumu a vývoje. A díky tomu také naše obrana bude daleko efektivnější. Jako zpravodaj výboru pro zahraniční záležitosti je tady pro mě jedna věc, která je velmi důležitá. Evropský obraný fond je opravdu dobrým základem pro dobrou spolupráci. A teď, co se týče bezpečnostně politických aspektů, tady musíme udělat všechno pro to, aby naše síly celkově byly zlepšeny, protože pouze takovým způsobem budeme moci snížit množství zbraní, které máme a zároveň budeme moci lépe využívat eh, prostředky od našich daňových poplatníků. To znamená, musíme zlepšit naše obrané schopnosti a tímto zlepšíme také ochranu našich občanů. A proto apeluji na všechny své kolegy, aby s tímto návrhem zítra souhlasili. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu poslanci McAllisterovi a nyní za Evropskou komisi paní komisařka Běnkovská. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já opět zde mám možnost hovořit o Evropském obraném fondu a bude to skutečně velká změna pro zatím chybějící obranou spolupráci v Evropě. Od června loňského roku probíhala velmi intenzivní práce jak ve výboru ITRE, tak v rámci trialogu Nejprve eh, tedy nás čeká částečná doda v prvním čtení a doufám, že zítra to bude odhlasováno. Jedná se o zásadní eh, milník, krok směrem k vytvoření obrané unie. Já bych na začátku chtěla velmi poděkovat vyjednávacímu týmu ITRE. Všichni jste byli velmi angažovaní vyjednavači, pan zpravodaj Grasnodebsky, paní Grostet, pan Butikofr a, a nezapomínám ani na pana Mekalistra. Eh, Evropský eh, obraný fond na jedné straně posílí autonomii Evropské unie při rozvoji klíčových eh, kapacit a zároveň také zlepší efektivitu tím, že posílá, posílí vzájemnou spolupráci. EDF bude mít rozpočet pro financování různých projektů, pro, které přispějí k navýšení konkurenceschopnosti a inovativních schopností evropského obranného průmyslu. Posílí se tím technická autonomie Evropy a Evropa se stane skutečným poskytovatelem bezpečnosti, aniž by to bylo nějak v rozporu s NATO, ale naopak v, v doplněk, jako doplněk k NATO. Bude to obsahovat celou řadu eh, aspektů, o které parlament velmi usilovně bojoval. Zmíním jenom některé, už to zmínili pan zpravodaj, ale já se na to teď podívám trošku z pohledu komise. Takže za prvé, budou se aplikovat evropská pravidla, bude tam jednoznačná evropská zpráva a řízení. To je velmi důležitá věc pro komisi, protože tady samozřejmě je zapojen evropský rozpočet. A Eh, Evropská komise bude přímo implementovat tento fond. Za druhé jsme zachovali a posílili otázku eh, odpovědnosti a způsobilosti tohoto fondu a tady je to už jasné, že budeme financovat jenom takové evropské firmy, které budou splňovat příslušné podmínky, bezpečnost dodávek, bezpečnost informací a žádný přenos eh, znalostí z Evropy někam jinam. My samozřejmě ale nebudeme podporovat nějaké konkrétní aliance, chceme jenom opravdu zajistit to, že budou chráněny evropské zájmy. Tyto podmínky, a to už jsem opakovala několikrát, jsou podobné nebo možná totožné jako to, co musí splňovat evropské firmy, když dělají e, podobnou věc ve třetích zemích. Samozřejmě dále velmi důležitá věc je to, že Tady máme pravidla, která budou podporovat zapojení malých a středních společností a midcaps. Eh, je to nejenom pro nějaké velké firmy, ale i pro ty malé subjekty a my doufáme, že jim nějakými pobídkami otevřeme ten řetězec. Za čtvrté, bylo jasně řečeno, že kroky musí být v souladu s příslušným národním, evropským a mezinárodním právem a také v souladu s etickými principy. Jak požadoval parlament, komise vydá metodické postupy k etickým otázkám pro žadatele, kde bude jasně popsán etický screening a vyhodnocování. Také eh, tady mm, zabraňujeme budování smrticích zbraní bez lidské kontroly. A konečně chceme podpořit, eh, zaměřit se na disruptivní technologie, na to bude vynaloženo 8 rozpočtu a tady na tom se parlament a komise shodnou. Já myslím, že kompromisní text přináší dobré řešení. Eh, byl tady zmíněn roční pracovní program panem zpravodajem. Mělo by to být přijato prováděcími akty, seznam prioritních oblastí, byl zaveden, abychom si tak nějak vytyčili rámec toho pracovního programu, přičemž komise je připravena každý rok se eh, s parlamentem bavit o obsahu toho pracovního programu. Tady toto není nějaký specifický, jedinečný přístup k obraně, jsou tady i jiné eh, programy financování, které mají využít prováděcí akty a byly přijaty parlamentem. To bych chtěla zdůraznit. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní komisařko Běnkovská. A teď pan Alan Ramasur. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, já chci poděkovat rozpočtovému výboru k této eh, částečné dohodě. Eh, chci dosáhnout i týmu eh, paní Eh, eh, komisařce a je to samozřejmě nutno vnímat v kontextu dalšího víceletého rámce. My jsme bojovali za to, aby eh, obrana měla dostatečné rozpočtové prostředky. A já jsem rád, že nyní máme všechny prostředky, které jsou na místě, zejména Invest EU. Je důležité zajistit, aby to zítra plénum potvrdilo. Jsem rád, že tu byl vyslán velice silný politický signál v oblasti, která je samém jádru svrchovanosti členských států a tento eh, fond povede k eh, převedení některých kompetencí na Evropskou unii v zájmu větší bezpečnosti. A tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane Lamasur. A nyní za PP e François Krostet. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, drazí kolegové a kolegyně. Je to můj poslední příspěvek eh, v tomto hemicyklu, v této sněmovně. A já jsem ráda, že mohu hovořit právě o Evropském obraveném fondu, protože přispěje k další evropské integraci prostřednictvím posílení spolupráce a je to historický okamžik. Já chci poděkovat panu Krasnodebskému, našemu zpravodaji, a zejména komisařce jako Běnkovské, která nám umožnila dosažení dohody v poměrně rychlém čase. Příliš dlouho někteří brzdili tyto pokroky, které bránily vzniku skutečné společné evropské politiky v oblasti obraného průmyslu. A já se spolehám na všechny konstruktivní síly v Evropském parlamentu v rámci zájmu dosažení dohody a v příštím období, aby se zajistil rozpočet 13 miliard eur do roku 2027. Potřebujeme teď prostředky, abychom přilákali ty nejlepší projekty eh, ze strany průmyslu a členských států. Tento fond je přímou odpovědí na obavy občanů, ať už k etice, eh, zákazu robotických eh, zabijáků máme skutečně solidní argumenty tváří tvář některým uh, pacifistům, kteří by ale ohrozili bezpečnost Evropanů. Je to prostředek, jak Evropa může vzít budoucnost ze svých rukou z technologického i strategického hlediska. Obdaříme tak Evropskou unii kapacitou nezávislosti a ten princip strategické autonomie je rovněž zcela zásadní v mnoha oblastech eh, eh, kosmického přístupu, přístupu eh, zabezpečení potravin, ale samozřejmě i obrany. Musíme se spoléhat na naší vlastní unii, unii našich vlastních sil. Musí to být unie silná, která se schop, je schopná lépe bránit a zajistit bezpečnost našich států tváří v tvář globalizaci. Děkuji paní Grostet a přeji vám všechno dobré, hodně zdaru po tolika letech, které jste tu strávila, po tomto vašem možná posledním příspěvku. A nyní Eduard Martán, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že já chápu, že komise a rada se těší této dohodě, protože dosáhli toho, co chtěli. Hlavně to, že tam nejsou delegované akty to na první pohled vypadá jako technický problém, ale pro mě to není technický problém, protože jde o kontrolu Evropského parlamentu, o kontrolu občanů nad tímto programem 13 miliard v tak citlivé oblasti. A co je také zdánlivý detail, jak to tady někteří prezentují, a já samozřejmě podpoř, podpořím pozměňovací návrhy, zejména k etice, článek 7 a některé zákazy zbraň, zbraní, článek 11 například nemůžeme udělat jenom pouhý odkaz na mezinárodní právo, protože to je mnohoznačné. Třeba bílý fosfor, to se používá pro, může používat i nadále pro některé zbraně, ale když se to povolí naprosto nediskriminačním, eh, naprosto obecným způsobem, tak to může být velmi nebezpečné. Bylo to do, použito i proti civilistům, například v Gaze, anebo ochuzený uran jeho využití. Jeho obchod jakožto munice je zakázán v Belgii, ale jinde se s tím dá obchodovat a není to řešeno v rámci mezinárodního práva. Takže eh, vzhledem k tomu, že všechno, co není zakázáno, je povoleno, tak musíme specificky poukázat na to, do čeho se nesmí investovat. A dále vývoz zbraní. Není prostě přijatelné, aby parlament schválil přístup na prosté diskreční pravomoci členských států, které si to mohou pak sami interpretovat. To je proti duchu osmi kritérií z roku 2008. A nebere to v potaz, že všechny členské státy ratifikovaly smlouvu o obchodu zbraněmi jestli tohle jsou pro vás detaily, no tak pro mě je, jsou to naopak věci, které mají naprosto zásadní význam. Děkuji vám, pane Martán. A nyní za Alde má slovo Dominik Rike. Madame la présidente, madame la commissaire, mes chers collègues, je à... Já chci poděkovat panu Krasnodebskému, chci poděkovat za tuto práci, za jeho trpělivost Samozřejmě je tu ten jasný etický obsah tohoto návrhu. O tom eh, tady hovořila eh, komise, eh, zpravodajka. Samozřejmě čekáme na to už velmi dlouhou dobu, kdy selhalo obrané společenství. Teď se vracíme a začínáme znovu uh, bu, budovat uh, jakési obrané uh, společenství založené na solidaritě mezi uh, členskými státy. Budeme tu mít teď uh, fond, který zabrání překryvům a zdvojování uh, při obraném výzkumu to bude mít velké úspory. A vzhledem k tomu, že situace je stále nejistější za našimi hranicemi, naši spojenci jsou nejistí, musíme posílit naši bezpečnost a právě za tímto účelem potřebujeme tento rámec. Tento fond umožní lepší integraci obraných prostředků. A je to politický integrační krok, krok vpřed. Vědřuje politování nad tím, že jsou to pozměňovací návrhy, které mají pouze zkompromitovat tu dohodu, která byla dosažena v trialogu. Je to dohoda, která je e, do značné míry relevantní a e, já chci e, apelovat na všechny kolegy, kteří věří v Evropu, v silnější integraci, pro, protože obrana je skutečně symbolickým faktorem. Ochrana všech občanů. Takže podpořme tento krok, položme první kámen eh, evropské obrany, abychom zajistili naši strategickou pozici v oblasti eh, obraného průmyslu a lépe tak zajistili životy našich občanů. Děkuji panu poslanci Riketovi a jako další za GUE NGL má slovo paní poslankyně Marisa Matias, jedna minuta. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Toto je velmi eh, komplexní téma. Investice dobrá, ale 3 miliardy euro do Evropského obraného fondu. To znamená investovat 3 miliardy do evropského projektu. To jsou peníze, které nemohou být využity na zlepšení životu našich evropských spoluobčanů, které budou použity naopak na efektivnější e, zbraně. Bude to jenom jakási zástěrka pro další prodej zbraní. Lidé chtějí nová pracovní místa, lidé chtějí veřejné služby, udržitelnou budoucnost. Nic nebrání členským státům v Evropě přece, aby dobrovolně spolupracovali v oblasti obrany. Nepotřebujeme tedy další rozpočtovou eh, kapitolu, rozpočtovou položku. To nějak nevyplývá ze smluv a ono to ve finále bude mnohem dražší než 3 miliardy euro. Děkuji. Děkuji paní poslankyně Matias a dále má slovo za zelené eh, pan poslanec Butikofer dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, to, že společně v Evropě musíme udělat více pro společnou ochranu a obranu, tak to je samozřejmě výchozí bod celé mé argumentace. A proto obraný fond může hrát pozitivní roli ale v rámci těchto vyjednávání se nám nepodařilo dosáhnout toho, co bylo možné. Duplicita a neefektivita bude i nadále pokračovat při nákupu zbraní. A to, že jsme propásli tu možnost, tak to není v první řadě chybou našeho zpravodaje, protože ten byl opravdu velmi bojovný a já musím říci, že on opravdu udělal všechno, co bylo v jeho silách, i v souvislosti se na to. Ale co se říká pana Regeta a Krosteta, tak ti prostě jenom zastávali zájmy svého zbrojařského průmyslu. Prostě nic víc. A to, co tady v tuto chvíli máme, je evropský obraný fond, jehož etické předpisy jsou jenom nějaká fasáda. To znamená, obraný fond, stejně jak říkal správně pan Martán, je tedy fondem, který v podstatě bude vynakládat 13 miliard v průběhu sedmi let a my nad tím nebudeme mít žádnou kontrolu. To znamená, že tady dojde ještě k vyššímu vývozu zbraní. Taková autokastrace Evropského parlamentu je opravdovou hanbou. A dosáhli jsme ale jednoho úspěchu že nebudeme investovat do těch takzvaných killer robotů. Ale ještě jednou bych rád varoval před tou ideologií strategické autonomie. Ten, kdo se snaží evropskou obranou politiku definovat tímto způsobem je úplně mimo reálného světa. Děkuji panu poslanci Butikoferovi a jako další za eh, FDD má slovo pan Jonathan Bullock dvě minuty. Prosím. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Abychom bránili a ochraňovali evropské občany, tak Junckerova komise je ochotná investovat projekt v hodnotě 13 miliard euro. Technologie, satelitní komunikace, systémy včasného varování, námořní eh, dozor. Evropská unie se tímto přesouvá směrem k totalitární unii a k unii vojenské. Evropská komise se snaží prezentovat tento projekt z mírového pohledu, ale je zřejmé, že Evropská unie a podporovatelé usilují o evropskou armádu. Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno mm, apeloval na vytvoření evropské armády, aby bránila Evropu. Jak někdo by mohl zvažovat vytvoření vojenského projektu, který bude zahrnovat 27 zemí a 25 jazyků. Jak říkala bývalá premiérka Margaret Thatcherová, nemáte jiný zdroj prostředků než peníze, které vydělávají lidé. A ve chvíli, kdy je euro a Evropa v krizi, kdy musíme dělat škrty, abychom podpořili růst, by Evropa měla brát v ohled větší obavy našich občanů, jako e, jsou třeba nedostatečné investice, e, únik uhlíku a podobně transevropská armáda, to by byla skutečná katastrofa. Na rozdíl od eh, Spojených států nebo Ruska, Evropa není jeden stát a když se podíváme na nedávné kroky jako Brexit nebo nedávno zvolená vláda v Itálii, tak je zřejmé, že to jde proti federalistickým krokům. Paní předsedkyně, jsem opravdu zděšen, jak skupina nevzdělaných byrokratů dělá rozhodnutí o obraně a hraje si na vojnu a mír. Já doufám, že evropské státy si brzo uvědomí, že eh, dávat větší moc Evropské komisi je velká chyba. A vzhledem k tomu, že tohle je moje poslední vystoupení v této sněmovně, tak apeluji na to, abychom přestali budovat tento evropský superstát a evropskou společnou armádu. Nic dobrého z toho nevzejde a já doufám, že nově zvolení europoslanci začnou, kde jsme přestali a podpoří větší respekt eh, národních států a demokracie. Děkuji, děkuji pane Buloku a samozřejmě vám přeji také mnoho úspěchů do budoucna a dále budou hovořit další poslanci a jako první Jiří Buzek, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. My rozhodně sázíme na posílení pilíře obrany Evropské unie a samozřejmě také na spolupráci s NATO, protože zbrojní průmysl není pouze klíčovým, je tedy jen pro ochranu a obranu a Evropskou unii, ale opravdu já jsem také vlastně předsedů jiných výborů a jsem velmi rád, že se zabýváme tématem zbrojařský průmysl a že se snažíme zajistit konkurenceschopnost tohoto průmyslu. Tři věci. S tímto fondem chceme udělat všechno pro to, aby se na, vš- na obraně mohly podílet evropské firmy. Také investujeme do výzkumu a chceme, aby členské státy společně hledaly společná řešení v, obraz- v oblasti inovací. A to jsou také výsledky konference o obrané politice. Ve Slesku, ve Slesku u nás, u nás se ta konference konala. A díky, díky tedy těmu správnému rozhodnutí tady v tuto chvíli hovoříme o fondu obraném fondu Evropy, který bude podporovat extrémně inovativní řešení, což samozřejmě bude zároveň znamenat užitek pro malé a střední podniky. Děkuji také paní komisařce za její impulzy. Děkuji také panu Krasnodebskému. On, se, on to opravdu velmi dobře vyjednal a já vám tímto děkuji a gratuluji a děkuji také všem stínovým spravodajkám a spravodajům a také děkuji paní Grostet která vlastně byla spravodajkou už u předcházejícího programu, kde šlo o velmi podobné téma. Myslím si, že je to opravdu správný krok tím správným směrem. Děkuji. Děkuji, děkuji panu Buzekovi a dále bude hovořit pan Bostináru dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, zpravodaj, děkuji vám za skvělý způsob, jak jste vyjednávali, protože v tomto multipolárním světě, který je vystaven mnoha hrozbám, včetně hybridních hrozeb, je zásadní, aby Evropská eh, unie konsolidovala svou roli globálního účinného aktéra. V současné době představuje naše obraná politika prioritu pro všechny naše občany. A to vyplývá i z nedávno schválených politik. Takže rozvoj této politiky je jedním z hlavních přínosů při implementaci globální strategie Evropské unie. A e, cíl který byl vyjednán, je, abychom vytvořili obraný fond v rámci víceletého finančního rámce 2021 až 2027, tak, aby to vycházelo vstříc prioritám, jimiž je zabezpečení obrany a bezpečnosti naší Evropské unie, abychom položili první kroky překonání fragmentace Eh, obraného sektoru, abychom zabránili zdvojování a neúčinným aspektům. A kromě toho eh, hlavní eh, cíle tohoto fondu, tak jak byly představeny, jsou zároveň prioritami naší politické skupiny, která usiluje o větší účinnost obraného průmyslu a posílení vnitřního trhu včetně výzkumu a rozvoje. Drazí kolegové, ještě jednou chci potrhnout nutnost pokračovat procesu multilaterálního eh, procesu, tak eh, jak je eh, to v chartě OSN. A samozřejmě, že NATO je tou jedinou skutečnou zárukou míru na našem kontinentu. Já jsem měl příležitost pracovat eh, na této eh, složce a eh, chci všem doporučit, aby ho hlasováním zítra podpořili. Dovolte mi nyní poděkovat za těchto 12 let, které jsem strávil zde v Evropě. Takže jinak buďme pacifisté, ale nebuďme naivní. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Bostináru. A dále bude hovořit Joao Ferreira. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko. 13 miliard euro, to je přesně to, kolik chceme investovat eh, v průběhu sedmi let. Což je, jsou peníze, které jsme mohli vynaložit na boj s chudobou. Hovořili jsme o tom také v souvislosti s hospodářskou a sociální politikou, ale my tady naopak budeme podporovat válku, eh, vyzbrojené konflikty. To znamená, že to povede k další militarizaci a samozřejmě také k navyšujícímu neklidu. To znamená, že tady hovoříme také se o nových programech, inovativních a výzkumných programech, které se zase budou soustředit pouze jenom na militarizaci, i když bychom se více měli soustředit na jiné věci, ale ne, my se budeme soustředit na mobilitu našich vojsk. A proč ale neděláme něco pro to, abychom spíše podpořili mír? Já si myslím, že tady děláme něco, co je úplně proti zájmům chudých, eh, a já si myslím, že bychom se více měli soustředit na spolupráci a míry. Děkuji, pane Ferreiro. A ten teď pan, pan Butikofr má modrou kartu. Akceptujete ji? Chcete ji, akceptujete ji, pane Ferreiro? Pane Ferreiro, máme tady modrou kartu. Akceptujete ji? Já teď na vás hovořím finsky. Můžete akceptovat modrou kartu od pana Butikofra? Prosím, 30 vteřin, pane Butikofere. Děkuji. Pane Ferreiro, mm, velmi zajímavé, jak se teď hovořil proti militarismu a jak můžete vysvětlit, že z vaší frakce, z GUE, průběhu všech těch měsíců nepřišel ani jeden jediný poslanec, ani jedna jediná poslankyně k nám nepřišla proto, aby s námi vyjednavala. Jak si vůbec můžete odvažovat tady hovořit proti militarismu, aniž byste splnili své vlastní domácí úkoly? Děkuji, děkuji, děkuji. Pane Butikofere, naše frakce prostě nepodporuje tento obraný front. 13 miliard pro zbrojařský průmysl tak eh, možná já teď nevím, eh, jak to bylo, ale sociální demokraté a pravice určitě bude hlasovat. Pro my přece víme, jak je složení našich eh, politických sil. Tady my budeme samozřejmě v menšině, samozřejmě, ale naštěstí dříve či později rozhodně my se dostaneme do většiny a ve chvíli, kdy budeme mít většinu a jsem si jistý, že to bude brzy, zabráníme této zbrojní eskalaci. Vím, že samozřejmě v Německu došlo k vyeskalování, ale dobře, to už nechám na vás. Děkuji. Děkuji, pan Enrik Tarant. Minuta, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, obecně podporuji svého kolegu pana Budikofera. On opravdu vidí dobře do budoucnosti, umí předvídat i v souvislosti s našimi vztahy s Čínou a dalšími. Je ten kritický, ta kritika je velmi validní, ale musí jistě se mnou souhlasit, že EDF eh, je jich příliš málo a přichází příliš pozdě, protože my tady hovoříme o společné obrané síle jako evropském pilíři NATO. A to je síla, kterou musíme využít proto, abychom chránili Evropu před útoky a konflikty. Pan eh, zpráva pana Krasnodebského v souvislosti také s podmíněností, tak víme, že prostě už ty kroky před budou podniknuty. A co se týče panu Bolo, pana Bulka. Ano, ano, prostě ta společná obraná síla prostě vznikne, eh, bude hovořit anglicky, bohužel prostě už se to tak stalo, ale nebude mít ve vedení žádného Brita a co se týče tedy tého dalšího, té další kritiky, tak 13 miliard to je opravdu kapka v moři. Děkuji, děkuji pana Tarande. A dále bude hovořit pan Fabio Castaldo dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Zítra budeme hlasovat o Evropském obraném fondu. Je to konec velmi složité a obtížné cesty a já za to děkuji panu kolegovi Krasnodebskému. Nebudu už opakovat ty kroky, které k tomu vedly. Já jsem byl jeden stínový zpravodaj, který to velmi pozorně sledoval, ale doufám, že Evropský parlament nadále bude velmi pozorně monitorovat vývoj EDF. Zítra to není konec, ale to je naopak začátek Evrops- pro evropský obraný průmysl a parlament bude určitě důležitým aktérem, ne jenom divákem. A my tady budeme mít spíše akty přenesené pravomoci než implementační akty a prošly tady některé pozměcí návrhy na plenáce v prosinci. Parlament i nadále bude prosazovat svůj hlas, tak abychom zajistili skutečně evropskou vizi pro EDF a budeme dbát na to, aby firmy se mohly účastnit v konkurenčním duchu a aby to přineslo co nejlepší výsledky v oblasti výzkumu a vývoji. Bude to v souladu s tím, co odhlasovala tato sněmovna eh, v prosinci loňskému roku. Jsou tady určité pochybnosti o některých věcech, ale já doufám, že tady nebudou nějaké nežádoucí jevy. Co chceme, aby EDF nebylo? Chceme, aby to nebyl bylo evropské financování jenom bilaterální spolupráce bez skutečné evropské přidané hodnoty. Nechceme, aby se tady vytvářela spolupráce se subjekty mimo EU, zejména pokud je o strategické oblasti po rozvoji našeho vybavení. Nechceme, chceme, aby tady bylo čistě evropské know-how, evropský řetězec a e, zároveň e, Nechceme, aby EDF se financovaly armády hromadného, zbraně hromadného ničení. Paní předsedkyně upozorňuje řečníka. Mluvíte příliš rychle, není mož, to není možné, říká paní předsedkyně. Chceme přinést kladnou průmyslovou spolupráci. Nechceme, aby se tady ale otevřela cesta pro evropskou armádu jakéhokoliv typu, protože to není cíl EDF a není to ani ve smlouvách chceme opravdu, aby byla eh, dodržena eh, kritéria toho společného stanoviska eh, k exportu. Chceme, aby tedy tady byla podpořena spolupráce mezi evropskými subjekty, včetně malých a středních podniků. Chceme, aby tady došlo k omezení plítvání a neefektivního využívání prostředků a duplikaci některých prostředků. Chceme, aby tady ale náš průmysl zůstal otevřen synergiím jiným subjektům. Doufáme, že EDF tady vyplní ty mezery, které tady zatím máme v našich obraných systémech. A chceme tak, eh, nesmíme zapomínat na to, že konečnými uživateli budou naši muži a ženy, kteří nosí uniformu. Děkuji. To byl skvělý výkon tlumočníků, ale samozřejmě všechno má svůj limit. I to, jak rychle jsou naši tlumočníci schopni tlumočit. A nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi Michal Galer. puheenjohtaja. Ich bin Děkuji. Děkuji a jsem velmi rád, že i tady na evropské úrovni konečně přispíváme zásadním způsobem pro to, abychom lépe chránili naše občany. A to je přesně příčina, proč je dobré, že vznikl tento fond, protože tady potřebujeme zajistit naší společnou obranu. A proto opravdu lituji toho, že části této komory vlastně nechtějí našem občanům takovouto obranu zajistit. A to je opravdu nedbalost, to je opravdu nedbalost nedbalé vůči všem občanům a stovkám vojáků, kteří v tuto chvíli už pod evropskou vlajkou naší bezpečnost chrání, mimo jiné v Somálsku a jiných státech, jako je Mali a tak dále. Jsou to lidé, kteří opravdu plní své úkoly v evropských uniformách a potom se vrací ke svým eh, rodinám. Protože tady eh, hovoříme také o našich, instituc- o našich institucích, které se budou zodpovídat za to, že těchto 13 miliard miliard bylo investováno řádným způsobem v rámci výzkumných vývojových projektů, které mají posilovat naší společnou sílu. To znamená, oni budou muset zajistit, že těch 210 miliard v budoucnosti bude prostě vynaloženo daleko lepším, řádnějším způsobem. To znamená, nejde o podporu pouze velikánských projektů, nejde v podstatě jen o nějaké bojové tanky nebo projekty velkého rozměru. My musíme zcela jasně vysvětlit, umět vysvětlit, k čemu ty peníze budou použity. To znamená strategická autonomie, eh, řádné, efektivní vyzbrojení, tak aby všichni pochopili, eh, k čemu směřujeme. Zítra budeme hlasovat o Evropském obraném fondu a to je pouze první krok k naší společné eh, ochraně. Jsem zvědavý, jak bude hlasovat Udo Bulman, protože já si myslím, že tady každý samozřejmě bude zastupovat svůj osobní postoj. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Galere, a dále Darius Rozaty. Jedna a půl minuty máte slovo. Děkuji bardzo, paní předsedající, šanovná paní komisař. Paní předsedkyně, paní komisařko, bavíme se dnes o tématu, které má se zásadní význam pro bezpečnost Evropy. Veřejné zakázky oblasti obrany jsou naprosto roztříštěné. Ze 7 vlastně eh, vývoje vlastně dobra, eh, se vynakládají na projekty, se účastní více než dva členské státy a většina výdejů na obranu v Evropě je tak sužována tím zdvojováním. A výsledek třeba pří, pokud co se týče interoperability, je dosti omezený. A přitom bezpečnost je naší prioritou. Je tu hrozba, například hrozba ze strany Ruska, nebo hrozba islámského fundamentalismu. Ale vše si vyžaduje posílení naší obrané kapacity. A tento fond je přesně tím nástrojem, který nám může v dosažení takového výsledku pomoci. Klíčová je spolupráce, sjednocení našich zdrojů na výzkum a vývoj. Komise tady navrhuje 13 miliard. To je určitě částka, která nám může umožnit rozvinout náš ekonomický potenciál. Chci však obrátit vaši pozornost na to, že musíme využít potenciál všech členských států, včetně Polska. Máme například některé velké výrobní kapacity. A nyní catch the eye. Jsou tu tři zájemci o slovo. Pan Pospíšil. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem se zájmem poslouchal celou debatu Eh, podpořím tento materiál považuji jej za velmi dobrý. už to zde bylo řečeno investice do tohoto obranného fondu povede k větší obranyschopnosti evropy posílí evropský průmysl bude to mít i dopad do evropské ekonomiky další výhody. na druhou stranu zde jasně říkám že eh, do budoucna rozvoj těchto aktivit nesmí ohrozit naši spolupráci v rámci nato nesmí být tento projekt do budoucna konkurencí vůči nato které my v české republice považujeme jako za základ evropské kolektivní bezpečnosti. to znamená je li to doplněk který takto je postaven pak je to určitě správná cesta ale moc prosím eh, základnou pro evropskou bezpečnost musí být spolupráce v rámci nato. děkuji. děkuji. paní 13 miliard euro pro Evropský obraný fond, to znamená méně peněz pro náš rozpočet na zdraví, infrastrukturu, vzdělávání, školení, boj s chudobou. Já si myslím, že tyto peníze prostě budou pouze ku prospěchu velkých zbrojařských podniků v EU, těch, kteří prostě prodávají zbraně do Saudské Arábie a Turecka. Donald Trump eh, říkal, že Evropa se musí také podívat tedy na to, co dělá na svůj vlastní dvůr. My v podstatě opravdu směřujeme k daleko vyzbrojenější, militarizovanější Evropě, což samozřejmě znamená, že těch zbrojeckých firm v EU, které budou prodávat zbraně do třetích zemí, bude stále více a více. Myslím si, že jsme to měli využít peníze lépe na zaměstnanost a boj s chudebou. Děkuji, děkuji panu Mariasovi a Dále kolega. E, vbrev tomu, co mluví profesor Krasnodemský, to je kolejný krok v kierunku budovy. Ano, já musím říci ano, je to prostě krok ve směru ano, evropské armády. Já to mohu říci, ano, půjde to také směrem vyšší integrace. Vím, o co jde Německu, protože samozřejmě, že Německo bylo nějakou dobu pod kontrolou USA, potřebovali nějakou, nějaký způsob, jak se v podstatě osvobodit. Ale já teď přesně tedy nerozumím úplně přesně, o co tu jde. To znamená, že se opět vzdáme suverenity, už nebudeme mít pod kontrolou vlastní armádu, to znamená, že všechno ovšem bude rozhodováno společně. Já si myslím, že to je velkou hrozbou pro nás všechny a v podstatě to prohlásila v minulém roce i komise. Jak by to vlastně mělo všechno fungovat, se ptám. Teď to ohrozí naší nezávislost. Musíme proto tedy s tím něco udělat. Děkuji. Děkuji, pane Sosnírci, a teď můžeme dát slovo opět paní Běnkovské, paní komisařce. Děkuji. Paní předsedkyně, poslanci, poslankyně, děkuji za všechny vaše postřehy. Chci říci toto. Nebyla to rozhodně snadná složka z hlediska tedy dojednání a chci poděkovat všem, kdo jste se snažili přispět k hledání řešení. A já teď odkážu pouze na tu spolupráci. Vy jste hovořili o těch částkách, ale já to řeknu ještě jednou. Nedostatek spolupráce v obraném sektoru má své náklady a to je 25 až 100 miliard eur ročně. To je náklad na absenci spolupráce. Dále vývoz zbraní, protože to také, na to také někteří z vás poukázali. Tady je smlouva zcela jasná. Je to eh, naprosto jedinečná kompetence členských států a to se nijak nemění tímto nařízením nezvyšujeme vývoz zbraní. Chceme jenom snížit závislost na třetích státech, technologickou závislost na třetích státech. A snížení této technologické závislosti je jednou ze základních vlastností tohoto fondu. Já doufám, že se z toho stane, stane hybná síla evropské integrace. Stále hovoříme o průmyslové spolupráci. A chci ještě jednou zdůraznit, že eh, vítáme do, dohody, doufám, eh, věřím v pozitivní hlasování zítra. A děkuji všem zpravodajům, stínovým zpravodajům, panu Boskovi. Děkuji všem za usilovnou práci. Nebylo to snadné, ale myslím, že dohoda je eh, uspokojivá. Děkuji. Děkuji. Paní Pěnkovská. A slovo dostává pan Krasnodebský. E, děkuji paní předsedkyně, děkuji. paní předsedkyně, děkuji za všechny tyto velmi zajímavé příspěvky v rámci rozpravy. Ta debata samozřejmě zcela jasně ukázala, že ne všichni zastávají stejné mínění. Například v rámci SAD těch různých mínění zaznívalo mnoho i ve frakci zelených. No, dobrá, samozřejmě, každý k tomu možná zastává jiný postoj, ani členské státy si nejsou zcela jednotné. Tam, kde nikdy nedocházelo k invazím nebo k útlaku, samozřejmě prostě ten postoj je trošičku jiný, ale například v Pobaltí, ve střední a východní Evropě si lidé stále připadají v ohrožení. Takže samozřejmě jiné programy jsou také velmi důležité, ale musíte chránit obranu a bezpečí, protože jinak opravdu prostě nebudeme moci bojovat ani za jiné věci. Děkuji rakouskému i rumunskému předsednictví a to Především za to, že jste opravdu velmi tvrdě všichni pracovali a přispívali jste do vyjednávání opravdu důležitým know-how. A co se týče úzkého propojení s NATO, tak podívejte se. My samozřejmě v našem regionu podporujeme tento fond, ale samozřejmě, stejně jako jste řekli vy, víme, že NATO je garantem naše, naší bezpečnosti a na tom se nic nemění. My chceme, aby ostatní státy, například jako Francie, se také podílely, tedy eh, více na bezpečnosti i v rámci NATO. A jedna věc je pro mě ještě velmi důležitá. Zazněla tu otázka, jaký užitek z toho by mělo mít Polsko. Já si myslím, že my můžeme prostřednictvím toho, prostřednictvím této spolupráce také zmodernizovat náš zbrojařský průmysl, firmy a společnosti, které jsou činné v této oblasti, také v oblasti výzkumu a vývoje, tak můžeme činit. A právě i k tomu máme tento Evropský obraný fond, tak abychom využili celý evropský potenciál. A ještě jedna věc. Já vás opravdu prosím, abyste hlasovali pro tento text v této současné podobě. Takže prosím, hlasujte také proti dalším návrhům. A prosím, e, já bych vás poprosil, abyste opravdu hlasovali podle těch návrhů, abyste nepřijímali žádné ústní pozměňovací návrhy v průběhu plena. A apeluji tedy na všechny, pro které je to, to téma důležité, protože je to opravdu příležitost pro průmysl, ale také pro celou Evropskou unii a také pro posílení NATO. A také samozřejmě je to velká příležitost pro naše obrané kapacity, které jsou velmi důležité, abychom nemuseli, nebo abychom uměli ubránit naší civilizaci a způsob života. Děkuji, děkuji panu zpravodaji a tímto končíme tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra a pokračujeme a půjde o společnou rozpravu k tématu kryté dluhopisy. Máme tady zprávu pana Benda Lukeho. Jsou to vlastně dvě zprávy. Jde o expozici v krytých dluhopisech a také kryté dluhopisy a veřejný dohled nad nimi. Pane Luke, máte čtyři minuty. Äh, Paní předsedkyně, dámy a pánové, pro každý kapitálový trh je velmi důležité, aby existovaly opravdu bezpečné cené papíry. Bohužel ale víme, že cené papíry nevždy jsou eh, bezpečné. My víme, že prostě opravdu tady není zajištěná Eh, opravdu absolutní jistota. Víme to už od eh, hospodářské krize, Víme, že ani státní dluhopisy v podstatě negarantují absolutní bezpečnost, dokonce ani státní dluhopisy k euru. Prostě to všichni jsme si uvědomili nejpozději, eh, když došlo ke krizi euro. Ale my víme, že máme že máme konkrétní nástroje, které jsou velmi důležité. To jsou v podstatě nástroje, které existují už více jak 150 let. Takže to je cený papír, který potřebujeme ve naší eurozóně. A tady v tomto kontextu eh, říkám, že vlastně tyto kryté dluhopisy jsou vlastně relativně špatně nebo málo vyvinuté. Máme velmi malý počet států, které mají tradici v krytých dluhopisech a které vlastně velmi málo tyto dluhopisy používají. A některé státy dokonce s tím nemají, eh, nemají s tím vůbec žádné zkušenosti, dokonce nemají ani žádnou právní regulaci těchto cených papírů. A právě proto je velmi důležité, abychom tady o tom řádně e, využili. Jde tedy o hypoteční zástavní listy a kryté dluhopisy. Musíme vyvinout tyto trihy, to znamená bankovní dluhopisy, eh, které budou opravdu kryté a bezpečné. Jde tedy o to, aby to, co už se v minulosti prokázalo jako osvědčená praxe, bylo regulováno ve všech státech. To znamená, že tady máme v tuto chvíli regulaci, předpisy právě pro tyto osvědčené praxe, to znamená, hovoříme o krytých bankovních dluhopisech. U nich se nám podařilo dosáhnout opravdu velmi eh, dobrých eh, cílů. To znamená, máme tady dva druhy dluhopisů. To znamená, že máme tady vlastně ty, kryté dluhopisy, tak jako je už máme definovány v minulých eh, eh, směrnicích, v podstatě hovoříme o 90% těch již existujících krytých dluhopisů a potom tady máme také nový tržní segment, který by měl v budoucnosti růst a měl poskytovat nové možnosti financování, měl by testovat tyto nové nástroje, které by měly být k dispozici a to si myslím, že jsou dobré rámcové podmínky pro to, aby tyto kryté bankovní dluhopisy se prosadily na půdě Evropské unie. A je také, eh, dává nám to dost velký potenciál pro to, abychom vlastně pro rozšíření těchto eh, finančních instrumentů našli i další půdu mimo EU a abychom my mohli nastavovat opravdu ty nejvyšší standardy. To znamená, že doufám, že se to bude týkat tedy i toho, že vlastně naše finanční nástroje a a prostředky, které budeme nabízet, budou atraktivní i pro lidi zvenku a budeme dostatečně otevření tedy těm interesentům. Já si myslím, že jsme udělali opravdu velmi dobrý krok vpřed. Děkuji tedy všem, kteří se mnou spolupracovali. Těším se na zítřejší hlasování i rozpravu a jsem si jistý, že v rámci Evropské kapitálové unie tento nástroj bude velmi podporován. Já nyt sitten kutsun komission puolesta Děkuji, děkuji panu zpravodaji a nyní bych ráda dala slovo za komisi paní komisařce Věnkovské. Prosím. Děkuji. Kryté dluhopisy představují stabilní a efektivní zdroj financování. Pomohly v krizi, kdy jiné zdroje financování vyschly. V některých státech jsou velmi populární, v jiných se eh, používají velmi málo. Návrh komise usiluje o další rozvoj tohoto nástroje a chce vycházet z dobré praxe v některých státech. Je to velmi důležitý stavební blok kapitálové unie, který by měl umožnit větší investice. Chceme vytvořit takový trh, který podpoří uvěrování pro reálnou ekonomiku, aniž bychom narušili už existující a dobře fungující národní trhy. Měli by podpořit eh, oblast krytých dluhopisů i v těch státech, kde trhy tak rozvinuté zatím nejsou. Tato pravidla by měla bankám umožnit dostat se eh, k škále širších zajištěných nástrojů, které umožní lepší financování firm a domácností. Myslíme si, že to bude představovat usnadněné investice výši 1,5 miliardy euro ročně. Také se snažíme nastavit obezřetnostní pravidla pro tyto nástroje, která zajistí finanční stabilitu. Nový rámec je založen na dvou pilířích. Jednak směrnice zajišťuje společnou definici dluhopisů a hmm, pod, upřesňuje kvalitní aktiva, která mohou být použita pro likvidní dluhopisy také tady upravujeme dozor nad státními dluhopisy a nad evropskými krytými dluhopisy. Za druhé, nařízení specifikuje podmínky pro preferenční kapitálové zacházení pro dluhopisy kupované bankami, jak bylo slíbeno v trialogu a stanoveno v prohlášení komise, které doprovází dnešní akty. Komise je připravena upravit eh, akt pro pokrytí eh, těchto dluhopisů tak, abychom tam upřesnili ty likvidní eh, buffery, které mají podpořit poměr likvidity. V tomto směru návrh komise by měl být předán parlamentu ještě před zítřejším hlasováním. A já děkuji parlamentu za tento úspěšný výstup. Zejména děkuji panu zpravodaji Lukemu a ostatním stínovým zpravodajům. Cíle návrhu komise byly víceméně zachovány díky velmi efektivnímu přístupu parlamentu a vyjednávacího týmu a také díky dobré spolupráci s radou. Transpozice a provádění nových pravidel o krytých dluhopisech by mělo rychle pokračovat. Tímto způsobem bude zajištěno, že tento důležitý zdroj financování bude možné používat ve všech členských státech, což podpoří růst a nová pracovní místa v rámci EU. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce a nyní dostane slovo pan Rosaty za EPP. Pane předsedající, šanoda... Pane předseda, paní komisařko, je tu řeč o dvou legislativních aktech, které ustavují základ pro fungování Eh, bankovního trhu, prostě nové zásady fungování. A jedno k, k těm termínům jako takovým. Je to prvek, který eh, přispívá k eh, dotvoření Unie kapitálových trhů a já jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Máme tu také definici, co máme tu dvě eh, kategorie dluhopisů a jsou včetně těch prémiových, které navíc ještě tedy splňují eh, podmínky nařízení CRR. A Evropská unie může stanovit, definovat ten půl těch aktiv, včetně likvidních aktiv. Podařilo se nám dosáhnout kompromisu, že 8 záruk, pokud je o kvalitu eh, úvěru. A ty dluhopisy se stávají dokumenty vysoké kvality, které jsou vysoce zabezpečeny. Já chci poblahopřát panu Bertu Lukemu ke skvělé zprávě a chci poděkovat také za naši dobrou, plodnou, konstruktivní spolupráci. Chci také poděkovat Evropské komisi za její konstruktivní účast a vyzývám všechny poslance a poslankyně, aby to přijali bez pozměňovacích návrhů. Děkuji. A nyní za socialisty a demokraty pan Sant. Tento legislativní proces má vytvořit evropský trh krytých dluhopisů. Tento proces začal v roce 2017 usnesení z vlastní iniciativy, což byl základ naší práce k legislativnímu balíčku, který teď před námi je. Nebylo to vůbec snadné. Vzhledem k tomu, že v každé zemi se kryté dluhopisy vyvíjely jinak, představují finanční nárost, který se osvěd, nástroj, který se osvědčil na našich trzích, ale vyvíjely se v kontextu národních trhů a e, v některých trzích, třeba v Dánsku, v Německu, jsou považovány za zásadní investiční nástroje, u nás na Maltě se nepoužívají vůbec. Přesto je tu určitá politická výzva vytvoření evropského rámce jako součást vytvoření Unie kapitálových trhů. Jde o to, jestli by to mělo mít e, řešení, e, které bude skutečně stejné pro všechny, anebo umožníme i akceptaci Eh, národních tradic. Já jsem spíš upřednostňoval ten druhý model, to znamená, že potřebujeme zohlednit eh, to, jak se trhy vyvíjely. Ale přesto může existovat evropský rámec postupného zbližování. Kompromisní text, který před sebou máme, plně vyhovuje této výzvě. Je v něm mnoha, mnoho prvků z té původní zprávy, a vychází vstříc mnoha ohledům. Eh, SAD podpořuje harmonizaci na evropské úrovni, posiluje harmonizaci a ochranu investorů a přitom eh, brání jakémukoliv narušení nitrostátních systémů. Tyto priority jsou v textu reflektovány a já tudíž mohu doporučit podporu tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Marias za EKR. Jako, Děkuji. Ještě jednou jsem chtěl vědět, kolik mám času. Minutu a půl, prosím. Minutu a půl. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, v Řecku, ale i v Evropě panuje určitá skepse v souvislosti eh, s takovými to dluhopisy protože Teď eh, eh, se zcela propadly i státní dluhopisy. Teď eh, v Řecku s tím máme velmi dobré zkušenosti. Lidé důvěřovali státním dluhopisům. Lidé, důchodci investovali do státních řeckých dluhopisů a poté přišlo PSI, potom přišlo rozhodnutí euroskupiny a poté úspory a nic. V tuto chvíli máme samozřejmě u nás spoustu lidí, kteří důvěřovali řeckým státním dluhopisům a teď nemají žádné peníze, nemohou si koupit ani léčivé přípravky, nemůžou jít ani do nemocnice, prostě může to všechno zkrachovat. Už nemůžete důvěřovat takovýmto krytým dluhopisům a pan Luke to velmi dobře popisuje ve své zprávě, protože on se samozřejmě o to snaží, aby nějakým způsobem tyto, toto nařízení zařízení v podstatě garantovalo co nejvyšší míru bezpečnosti těchto dluhopisů. To znamená, že samozřejmě budeme potřebovat mnoho investorů a je třeba udělat všechno pro to, aby šlo o nástroj, který povede k vnitřnímu, k řádně fungujícímu vnitřnímu trhu, který bude samozřejmě také přitahovat také spoustu investorů, ale je třeba dávat velmi dobrý pozor, jakým způsobem by měly ty garance fungovat, aby ani tyto, abychom vlastně se vyhnuli tomu, že prostě i tyto kryté dluhopisy prostě jednoho dne neskrachují, protože potom přijde jednou velká krize a my se ptáme, vydrží to tyto eh, dluhopisy nebo ne. Děkuji, děkuji. Pan Nachtekal tu není, takže pan Gerold má slovo, prosím, pane Gerolde. Prosím, máte slovo? Euh, euh, Pane předsedo, chci poblahopřát zpravodaji no, Lokemu k tomu, že nalezl vyvážený pragmatický přístup. Co se týče těchto dluhopisů, tak to vychází z logiky, které, která se snaží posílit k unii kapitálových trhů. Je důležité nestrát se ze zřetele cíle, zákonů, které přijímáme. Konkrétně tady jde o podporu reálné ekonomiky. Jistě, že se snažíme bankám zajistit zdroj financování, dlouhodobého financování za účelem realizace tohoto cíle. Ale měli bychom dbát na to, abychom příliš nerozředili regulační rámec bank. Takže předně. Mělo by to vést ke zlepšení přístupu k financím ze strany, eh, k financování ze strany podniků a jednotlivců. A také pozor, aby v tom nebyly, eh, nebyla určitá rizika, která budou mít pak dlouhodobé účinky. Bude možné, aby zejména v těch zemích, kde tyto trhy ještě nejsou, se mohl prosadit tento nástroj, který je eh, ověřitelný, a to i v obdobích krizí. Další nástroje eh, budou probírány do budoucna. A to je, vzhledem k tomu, že se beru slovo eh, teď naposledy, tak si všem poděkovat za dobrou spolupráci a chci vám popřát hezké Velikonoce. Děkuji. A slovo má paní Beres na minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, tento rámec minimální uh, harmonizace, který vytvoří jakýsi uh, legislativní korpus, to je vítáno. Budeme tím mít nástroj refinancování bank a uh, prohloubí to unii kapitálových prvů. Trhu. Nezapomínejme na to, že tyto kryté Eh, dluhopisy mohou umožnit bankám eh, emitovat dluhopisy i za těžkých okolností, jako je třeba finanční krize. Samozřejmě, že to, to vezme v potaz charakteristiky jednotlivých národních trhů, například ve Francii je možnost směšovat určitá aktiva v těch cover jejich expozice je eh, veřejnosti nebo například nemovitostnímu trhu nebo trhům, eh, tak jako je to třeba v Německu nebo v Polsku nebo jinde. Takže to vyšlo, se inspirovalo z těch nejlepších osvědčených postupů, aby to mohlo mít jakousi, jakési evropské označení. A bude možno využít tohoto označení, aby bylo možno lépe přeshraničně alokovat finance, a zajistit přitom vysokou míru ochrany investorů, včetně některých nejistých období. Děkuji. Děkuji. Nejsou žádní zájemci o Catch takže dám slovo paní komisařce Běnkovské. Eh, Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji mnohokrát za vaše komentáře, za vaše vystoupení. Jak se ukazuje, je tady obecný souhlas k těmto novým pravidlům. Investoři vně i mimo EU budou vědět, že takové finanční nástroje, které budou označovány jako evropské kryté dluhopisy, budou zakotveny v evropské legislativě a budou podléhat specifickému dozoru pravidla týkající se obezřetnostního přístupu a vyváženého přístupu by měly umožnit eh, lepší používání tohoto nástroje v nadcházejících letech. Spoléháme na trvalou podporu Evropského parlamentu, abychom zajistili, že kryté dluhopisy budou představovat i do budoucna velmi stabilní zdroj financování. Děkuji, děkuji mnohokrát za spolupráci, zejména zpravodajům. Děkuji, paní komisářko A pan Luke bude hovořit opět jako zpravodaj a všechno to schrne. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a panové, děkuji za tuto rozpravu, děkuji všem stínovým zpravodajům, ale také děkuji samozřejmě všem zástupcům komise za skvělou spolupráci v Eh, průběhu vyjednávání. Myslím si, že to zásadně zde už zaznělo a proto bych rád zareagoval pouze na dvě připomínky nebo řekl dvě věci. Eh, krátký komentář eh, k tomu, co řekl pan Notis Marias. Samozřejmě je třeba vždy zajistit že ty dluhopisy budou vyplaceny a řecké státní dluhopisy jsou eh, příkladem toho, že některé dluhopisy prostě nejsou propláceny. Ale tady hovoříme o balankovních dluhopisech právě protože tady eh, hovoříme o možnosti nedůvěry vůči bonitě bank. To znamená, že tady hovoříme o takzvaném krycím půlu, který bude vlastně chráněn před jinými věřiteli. To znamená, že chápu, že tady v Řecku hovoříme o určité nedůvěře v souvislosti se státními dluhopisy, ale možná, že v budoucnosti eh, také přistoupí právě k, těmto, k tomuto druhu dluhopisů, které opravdu zajišťují, zajišťují opravdu vyšší bezpečnost a garance. Dále velmi krátce k tomu, co říkal kolega Manfred Sand, Eh, říkal, že eh, není dobré rušit dobře fungující trhy. Samozřejmě o to nám šlo, ale zároveň nám šlo o to prosadit v této směrnici osvědčené postupy. A obě dvě věci eh, zároveň to je těžké, protože ve chvíli, kdy nechcete nic rušit, eh, narušovat, tak musíte vlastně připustit úplně všechno, ale cílem této směrnice a harmonizace není připouštět i praktiky, které jsou opravdu velmi záporné. Takže my jsme se nechtěli vydat po této cestě a proto jsme vyzdvihovali vždy kvalitu, eh, která musela být na prvním místě a šlo v podstatě o to, aby tady byl určitým způsobem vyvinut tlak, tak aby se všichni přizpůsobili přizpůsobili těm těmto novým předpisům. To znamená, že já si myslím, že tato v tuto chvíli takto nastavená legislativa opravdu eh, nastavuje, otevírá dobrou cestu pro tyto dluhopisy. Ano, děkuji, tak tímto končíme tuto společnou rozpravu a hlasovat se bude zítra. Takže děkuji všem, kteří se rozpravy účastnili. Přechodíme do kolejného punktu. Dobrá, a budeme pokračovat dalším bodem dnešního pořadu jednání a jde o jednání s radou a komisí o vyšetřovacím právu parlamentu legislativní návrh.